Colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobré ráno. Zahájíme schůzi. Pořad jednání můžeme považovat za přijatý, pokud tedy nejsou námitky a nejsou, takže děkuji a jdeme na bod 3, kde přivítáme velice srdečně generálního tajemníka OECD Angela Gurriu. Vítejte ve výboru Econ. Jsme velmi pyšní na průběh této spolupráce s OECD. Děkujeme, že jste k nám opět přišel. Je to naše třetí schůzka, pokud se nepletu. A diskuse s vámi jsou vždy velice užitečné, velice důležité, zejména v těchto chvílích. K dispozici máme eh, váši hospodářskou analýzu v polovině období, je tam takový opatrný optimismus, ale je zde také analýza potenciálních problémů pro finanční stabilitu. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že my jako Evropská unie jsme zavázáni vytvořit nový politický mix, který samozřejmě zahrnuje mimo jiné také to, čemu říkáme monetary easing, ale také novou investiční politiku, strukturální reformy a pokus o méně procyklickou fiskální politiku. Zejména se těšíme na vaše názory, na to, zda považujete tato opatření za přijatelná a pokud ne, co by se mělo změnit a jakým způsobem bychom Evropu mohli navrátit na cestu růstu udržitelného růstu a růstu, který bude generovat nová pracovní místa. Děkuji a máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, je mi velkým potěšením mít opět příležitost předstoupit před výbor Ekon Evropského parlamentu. Posledně, když jsem u vás byl, tak to bylo v listopadu 2013, zhruba před 18 měsíci. Tehdy jsme jednali stále v krizovém režimu. Před dvěma týdny OECD předložila svou zprávu Interim Economic Outlook a zdá se, že jaro 2015 sebou nese povzbudivé signály pro globální ekonomiku, nižší cena ropy, širší monetární uvolňování a to vše eh, zvyšuje potenciál pro zrychlení růstu. A samozřejmě mm, máme také euro, které je více nastaveno na základní faktory. Já pokaždé, když řeknu slabé euro, tak mě okřikují. To není slabé euro, to je euro, které je více nastaveno na základní hodnoty. Tak, teď jsem to tedy konečně jednou řekl správně. Hm? Zkrátka konkurenceschopnější euro. E, nejenom vzhledem k cenám ropy a vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, ale hlavně konkurenceschopnější euro, což je kolekce podmínek, kterou vidíme jen velmi málo kdy ve stejnou dobu a kterou bychom měli náležitě využít. Silná domácí poptávka povzbuzuje růst v USA, v Japonsku poskytují monetární a fiskální stimuly, možnosti pro e, rychlejší krátkodobý růst, samozřejmě dlouhodobé výzvy zde stále trvají. Nezapomínejme, že Japonsko je zadluženo do výše 240 HDP, což určitým způsobem věci omezuje. Průměr OECD je méně než 100 a samozřejmě nejlepší eh, výkonnost je nějakých 30, 40, 50 takže když máte 240 zadlužení jako Japonsko, tak je to jistě problém. Postupné zpomalení v Číně, eh, oni tomu teď říkají nová normála, eh, což je nějakých 7 v Číně, to má být udržitelná úroveň. Očekává se, že Indie bude nejrychleji rostoucí ekonomika v příštích dvou letech. Eh, oni porostou nějakých 7,7 nebo 7,9 takže předstihnou i Čínu. A výhledy eh, se budou dále zhoršovat pro celou řadu exportérů komodit, ať už jde o ropu nebo něco jiného. Například Brazílie, kde možná dojde i k recesi v blízké budoucnosti. Takže i když globální obnovení je stále nepravidelné a přes stávající složitou situaci, Evropa už vypadá lépe. My jsme eh, přehodnotili eh, růst HDP v eurozóně o jednu třetinu procentního bodu z 1,4%, eh, tedy na 1,4% za rok 2015 a na 2% za rok 2016. To proběhlo právě teď 18. března, kdy jsme vydali své projekce na příští dva roky, takže vypadá to lépe. Aktivita ECB nabízí příležitost pro eurozónu, aby tato unikla z rizika dlouhodobého, dlouhodobě stagnujících reálných příjmů. Podíváme-li se na to, co se děje s jednotlivými státy, máme zde Řecko, které, eh, pardon, eh, Irsko, které eh, roste nejrychleji, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, ty jsou na tom celkem dobře. Myslím si, že s výjimkou Spojeného království v podstatě tyto země mají společné, že měly problémy a byly takzvanými programovými zeměmi. A teď se jim daří lépe, protože přijali ta potřebná reformní rozhodnutí. Velká Británie neměla tržní problémy, oni zkrátka měli eh, určité jiné problémy, ale přesto přijali ta příslušná rozhodnutí. Takže všichni, kteří reformovali a kteří se posunuli tím správným směrem, tak těm se daří dobře. Nicméně nelze usnout na Vavřínech. Výzvy pro Evropu jsou stále veliké. Růst asi i nadále zůstane velmi malý po dosti dlouhou dobu Nezaměstnanost bude klesat poměrně pomalu ze svých nepřijatelně vysokých úrovní dnes. Vysoká úroveň nerovnosti v příjmech, vysoká nezaměstnanost, mla, nezaměstnanost mladých, to jsou také problémy, které se trvají. A nikoho to nepřekvapí. To je takový ten odkaz krize. Malý růst, vysoká nezaměstnanost, rostoucí rozdíly a to vše znamená velkou erozi důvěry v institucionální a vládní struktury a parlamentární struktury v Evropě. Monetární politika samozřejmě může vytvořit základnu pro růst. Může nám poskytnout trochu času. Eh, pan Draghi, pan Bernanke a paní Jelen, Marvin King, pan Marconi, pan Kuroda v Japonsku nám mohou získat trochu času, ale jedině vlády mohou přijmout strukturální opatření, strukturální rozhodnutí a reformy, které obnoví investice a růst udržitelným způsobem. A dostanou ekonomiku, ať už EU nebo kdekoliv jinde, na správnou cestu. Dovolte mi zmínit několik klíčových doporučení. Za prvé, je potřeba znovu zaměřit fiskální politiku na růst. Proč znovu zaměřit? Protože se zatím zaměřujeme výrazně pouze na snižování deficitu. Takže bez ohledu na postup v obnovení eh, veřejných financí jsou poměry HDP k zadlužení příliš, eh, příliš vysoké, protože ten růst je tak nízký. Pokud se podíváte na poměr dluh HDP a HDP roste velmi pomalu, anebo je dokonce negativní, tak se ten poměr stále zvětšuje. Takže se to posouvá tím špatným směrem. Průměrný fiskální deficit v eurozóně byl zhruba 2,5% v roce 2014. V roce 2009 průměr byl zhruba 6%. Takže vidíte, že se věci vyvíjejí. Ale říká nám to také, že většina, ne veškeré fiskální úpravy již nastaly a tím pádem jsme ze strategického hlediska v trošku jiné situaci. Vzhledem k tomuto postupu je teď potřeba se soustředit na, ten, na tu růstovou složku té rovnice. Nesmíme se zaměřovat pouze na eh, ten dluh, který je tedy tím eh, dělencem. Je potřeba, aby strukturální politika a monetární politika EU, ten eh, monetární easing, dostali více příležitostí, aby se uplatnili. Složení fiskální politiky může a musí být přizpůsobeno k podpoře růstu. Je potřeba, aby bylo nastaveno rovněž k podpoře zaměstnanosti a podpoře investic. Investice jsou přitom samozřejmě jádrem růstu a to i pro příští roky. Junckerův plán e, v této oblasti může lecos udělat. My se na něj zaměříme ještě e, později. Takže první doporučení zaměřit fiskální politiku na růst, ne pouze na konzolidaci. A teď druhé doporučení. Posílit revidovaný fiskální rámec. Tak co to znamená? Vítáme výrazný pokrok směrem za posílením rámce pro fiskální zprávu věcí veřejných, včetně revidovaného fiskálního rámce a tvorby bankovní unie, to je ruku v ruce. A v této oblasti se dosáhlo již mnohého. Rád bych řekl, že to je jeden z nejdůležitějších projektů, který dnes v Evropě máme. Nicméně spoléhání se až příliš na ad hoc prodlužování termínu, aby se splnil ten či onen fiskální cíl, může podkopat důvěryhodnost pravidel jako takových. Je důležité říci, že toto jsou skutečně výjimečné případy, protože máme výjimečnou situaci. Pakliže se výjimka stane pravidlem, anebo některá země bude mít e, výjimky znovu a znovu a znovu, tak samozřejmě to pravidlo jako takové již vůbec nemá žádný kredit. Dovolte mi zaměřit se na tři možné způsoby, jak můžeme posílit ten revidovaný fiskální rámec. Což by nám mělo zajistit eh, střednědobou fiskální udržitelnost a mělo by to posílit i růst. Za prvé, Rovnováha strukturálního rozpočtu hraje centrální roli v revidovaném fiskálním rámci EU. Nicméně máme zde celou řadu analytických problémů s měřením a hodnocením strukturálního nastavení. Je potřeba provést přeskum metodologií a zaujmout eh, šířej zakotvený přístup tak, abychom mohli vyřešit rozpočtové problematiky. Máme příliš mnoho různých druhů měření, příliš mnoho různých druhů kritérií a problém je, že eh, lidé si vyberou eh, ten eh, největší společný jmenovatel a zkrátka si každý zvolí tu definici, která se mu nejvíce hodí. Což je lidská přirozenost a nikoho to jistě nepřekvapí. Ale problém je, že my umožňujeme, aby tento přístup lidé zaujímali poměrně bez třenic. Za druhé, je potřeba podpořit národní fiskální rámce, například ty národní fiskální rady, což jsou tedy instituce, které přináležejí tomu institucionálnímu rámci, musí hrát významnější roli při poskytování nezávislého hodnocení. Celá řada zemí eh, už to má. Ve Spojeném království se to jmenuje Office for Budget Responsibility, tedy Úřad pro rozpočtovou zodpovědnost. A ehm, Jiní, eh, jiné tyto instituce mají různé stropy, různé minimové prahy a tak dále. Podívejte se například na Němce v roce 2009, kteří si řekli, že do roku 2016 budou mít vyrovnaný rozpočet a už ho mají. Takže a rok dříve. Takže eh, vidíme, že eh, instituce existují a teď je potřeba, aby vysílali silné signály. OECD rovněž důrazně doporučuje zjednodušit fiskální pravidla. Stávající komplexní rámec je téměř nesrozumitelný i pro vlády a jejich experty, eh, natož aby byl srozumitelný pro veřejnost. A tím pádem veřejnost není informována, anebo když je informována, tak jen velmi omezeně. Vlády se musí soustředit na provozování rozumné fiskální politiky Není možné zaměřovat se pouze na pochopení pravidel, anebo, co je ještě horší, eh, si vymýšlet všelijaké nesmysly, aby se nám vedlo co nejlépe, že? Strukturální reformy. Jak už jsem řekl, fiskální a monetární politika se musí vzájemně doplňovat a musí být doplňovány klíčovými strukturálními reformami. Mimo jiné proto, že monetární politika je asi teď už na limitu toho, co z ní lze získat prakticky vzato a to ve všech oblastech. A fiskální politika se samozřejmě snaží primárně snižovat deficity, snižovat dluhy. Takže to je situace, Eh, ze které se nemůžeme dostat tím, že budeme víc utrácet. Nezapomeňte, že to už jsme jednou, jednou udělali, že jsme přidali 40% eh, bodů HDP k tomu kolektivnímu dluhu. A mm, ono to může začít být velmi vážné, protože trhy ztrácejí důvěru. Takže otázka je, doplnit ano klíčovými strukturálními reformami. Ano. Ovšem některé země, zejména na periferii, mně se tady to slovo moc nelíbí, ale všichni ho chápou, udělali obrovské kroky v posledních letech a pokračují v implementaci, což je klíčové, a ty země přijali ta potřebná rozhodnutí. No a teď je ta otázka e, se týká tedy provedení, tedy implementace. Bohužel v celé řadě jiných zemí, včetně celé řady velkých zemí, toho pokroku není mnoho. Je potřeba být ambicioznější, aby růst Eh, se dostal na silnější a stabilnější základnu a aby se snížily eh, již dlouho trvající eh, nerovnováhy v poptávce. Je potřeba mít i inkluzivní politiku, například snižovat dualitu trhu práce nebo provést upgrade dovedností pracovníků a nebo posílit produktivitu. To by nám umožnilo mimo jiné také posílit platovou stránku celé rovnice. Já jsem zrovna včera byl ve Švédsku a e, před týdnem jsem byl e, v Spojeném království a týden předtím jsem byl v Itálii a týden předtím jsem byl v Lucembursku, takže já se v podstatě pohybuji po celé Evropě. E, co ty země mají společné? V podstatě téměř nulovou anebo dokonce zápornou produktivitu. A to je obrovský problém. Bude potřeba se na to vážně zaměřit. Jedině tak se můžeme dopracovat lepších platových podmínek. OECD spolupracuje úzce s celou řadou evropských zemí, Itálie, Francie, Portugalsko, Řecko nejnověji, a podporuje jejich strukturální agendy. Mimochodem, to je eh, ten druh vyjadřování, jaké máme. Například Francie Strukturální reformy, dopad na budoucnost. My jsme spočítali potenciální dopad na růst jednotlivých reform. Udělali jsme to pro Itálii, pro Německo, pro celou řadu států. A jen tak mimochodem, všechny tyto země, všechna tato doporučení, plus například vymanění se z pasti stagnace, možnosti pro eurozónu a Japonsko, jdeme za růstem strukturální změny nebo hospodářský průzkum v eurozóně a v Evropské unii. Máme akční plány, eh, profitability daňové politiky, studie dopadu a to všechno máme tady na těch klíčích USB. Chceme šetřit stromy, že ano? Máte to všichni k dispozici, je to na internetu, takže eh, já zde mám jenom pár těch kopií, abyste se mohli taky podívat, ale jinak je to k dispozici online. Tak, co ty reformy mají za úkol? Eh, máme jeden zajímavý příklad, pane předsedo. Itálie, když se neurazíte. My jsme spočítali, že pokud by Itálie provedla stávající reformní balíček a implementují jej, tedy pokud, to je veliké pokud, to je velká podmínka, tak mohou začít růst o dodatečných 3% po, na konci pětiletého období. Takže já nevím, místo stovky by to bylo 103, ať už čehokoliv. Ale za 10 let by to bylo 6% navíc. Protože v čase a vzhledem k tomu, že ty politiky působí společně, to vytvoří takový jaksi silnější koktejl. Takže Itálie může mít o 6% vyšší výkonnost HDP, HDP per capita, o 6% vyšší cokoliv. Je to velmi podobné i u celé řady jiných zemí, ale říkal jsem si, že třeba zrovna tento příklad bude nejvhodnější. Na úrovni EU dokončení skutečného jednotného trhu by významným způsobem podpořilo střednědobý růst. Ekonomika EU e, obsahuje stále vážné překážky a upřímně řečeno, mimo jiné, ono je i docela složité přemýšlet o Junkrově plánu, když se nepodíváme na žádné jiné regulační a integrační kroky, které tomu musí nutně předcházet. Například telekomunikace, energetika, elektřina, podnikatelství, mobilita pracovních sil a tak dále a tak dále. Tady skutečně všude potřebujeme evropský rozměr. Eh, zejména mě dovolte eh, hovořit o nejnovějších návrzích Anderse Ancipa, který představil hlavní linie digitálního jednotného trhu který má být eh, představen v květnu. To je skutečně velice povzbudivá zpráva, to je přesně ten druh správných iniciativ, které potřebujeme. Jednak by to mohlo způsobit obrovský nárůst v produktivitě, ale usnadnilo by to i věci, jako je třeba Junckerův plán. Indikátory OECD ukazují, že bariéry v sektoru služeb se v podstatě nemění. Máme průzkum za léta 2006 až 2013, tam se ukazuje, že ty bariéry se nezlepšují, respektive nemizí, dokonce se někde zhoršují. A to indikuje, že směrnice o službách EU má stále vážné nedostatky a zatím nemá pořádný potřebný dopad. No, nějaký velký investiční plán. Nám chybí růst v oblasti obchodu. V podstatě tam se věci pohybují zhruba poloviční rychlostí. Chybí nám úvěry. Opět zde jsou úrovně nulové až negativní. A chybí nám investice. Takže proč nás tak překvapuje, že vlastně nerosteme? Eh, ono upřímně řečeno, ty při válce toho růstového motoru jedou jenom poloviční rychlostí. Takže potřebujeme skutečně nějaký velký investiční plán. A pokud se týká Junkrova plánu, tady nejde o nějakých 350 miliard, jde o to, že se na něco soustředíme, protože vezměme si pakliže regulační rámce nefungují, pakliže postup v oblasti jednotného trhu nebude takový, jaký chceme, tak je úplně jedno, kolik do eh, věcí nalijete peněz a budete chtít, aby se něco stalo, protože to nepomůže. Ale na druhou stranu, když se vám podaří řádně ukončit regulační rámec a jednotný trh, tak to třeba nemusí být ani 350 miliard. Eh, ono to může být daleko méně a ani to nebude potřebovat tolik peněze soukromého sektoru. Takže skutečně zaměřit bychom se měli na tu regulační stránku celé věci. Dovolte mi rovněž... Eh, no, ano, teď se mluví o třech pilířích. Jeden jsou peníze, druhé jsou programy a projekty na národní úrovni a třetí je ta strukturální změna. Hm? A já bych to upřímně řečeno řekl naopak. Já bych řekl, že to nejdůležitější jsou právě ty strukturální změny a pak můžete mít dobré projekty, no a pak ve finále ty peníze budou proudit jaksi přirozeněji to je, myslím, ten lepší způsob, jak se věci mohou dělati. Dovolte mi stručně také zmínit, že jsme nabídli Evropské komisi spolupráci na implementaci tohoto plánu na celé řadě front, včetně mimo jiné, co se týká PPP, to znamená veřejně soukromých partnerství, s tím máme bohaté zkušenosti. No a teď bych zakončil tuto část svého projevu stručným komentářem k daním, protože brzy budeme mít různé společné schůzky, kde se eh, bude hovořit o daních a ekonomických otázkách. Eh, přijde k vám Pascal Santeman, který má tuto problematiku u nás na starost. Já bych to tady stručně uvedl. Máme zde dvě cesty, kterými se ubíráme a které jsou skutečně dramatickou odchylkou a jsou revoluční svým způsobem. Doufáme, že nám pomohou změnit svět, co se týká daní. Eh, jednak princip nowhere to hide, tedy není kam se schovat. Je to otázka daňových rájů, je to otázka jednotlivců, kteří zkrátka seberou své peníze a jedou někam, kde eh, o nich nikdo nepodává zprávy. V této oblasti jsme se hodně posunuli, teď už se posouváme k směrem k automatické výměně informací. Eh, později zaběhneme do detailů. No a to druhé je to takzvané BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, to znamená erodování daňového základu a přesouvání zisků. A tady v podstatě chceme zajistit, že ty společnosti, které našly způsob, jak se vyhnout placení daní, tak začnou daně znovu platit. Samozřejmě nechceme nikoho danit dvojmo, ale oni přišli na to, jak neplatit dvojmo. A my samozřejmě chceme, aby tedy ten střed, aby platili jednou. A to ideálně tam, kde ty společnosti působí tedy respektive tam, kde generují zisky. Ale o tom budeme hovořit podrobněji později. Takže lepší výhled, pane předsedo. A naše sdělení pro vás je, věřte OECD, využijte OECD my s vámi chceme spolupracovat, ale pracujeme hlavně pro vás. Pracujeme na hodnocení dopadů vašich investičních programů, pracujeme na e, zárukách e, pro mladé a různých jiných projektech na národní úrovni. Nezapomínejte, my máme respektive 21 z, 20, z vašich 28 členů jsou členy OECD a dva další se stanou členy e, brzy, Lotyšsko a Litva takže budeme mít 23 z 28 členských států. A to znamená, že skutečně jsme zaměřeni na Evropu a konec konců nezapomínejte, že náš zrod zajistil Marshallův plán, což byla iniciativa Spojených států na rekonstrukci Evropy po válce. My nejsme nějaký paříž, pařížský think tank, mně se tento popis moc nelíbí. My jsme do tank, my jednáme, my jenom nepřemýšlíme. Nechceme jenom psát dokumenty, ale chceme vytvářet politiku. A kromě toho jsme také eh, jsme také združení 34 členů, z nichž 21 jsou evropské členské státy, takže náš zájem o Evropu je trvalý a je to součást našeho každodenního chleba. Děláme si starosti o Evropu, jak v oblasti zdravotnictví, tak daní, tak vzdělávání, tak výzkumu a vývoje, růstu a všech možných ostatních rozměrů, ať už jde o hospodářský rozměr, environmentální, sociální, veřejnosprávní a jiné. Takže říkám, využívejte OECD, spolupracujte s námi, nebojte se nás, jsme tu od toho, abychom vám pomáhali. Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, vás eh, hned využijeme, můžete odpovědět na otázky našich kolegů, ale ještě předtím bych vám chtěl opravdu srdečně poděkovat. My jsme, nám se zejména líbil váš optimismus a také to, co jste Eh, říkal o tom, co skutečně potřebujeme v Evropské unii, tedy jakési měření dopadu strukturálních reform, zjednodušení, na tom také pracujeme prostřednictvím zprávy paní Beres, eh, tedy zjednoduší našich velmi komplikovaných fiskálních postupů a potom samozřejmě ten Junckerův plán, který by měl přispět eh, jednak tomu strukturálnímu pilíři. Asi nemá eh, smysl čekat eh, s tím Junckerovým plánem na provedení strukturálních reform. Ale dělat to souběžně. Ale teď tedy řečníci a jako první Burka Balc, koordinátor za EPP. Děkuji, pane předsedo, pane Gurio. Já jsem velmi rád, že máte neustálý zájem o Evropu, to jste také teď eh, zdůraznil. Řeknu to ještě jednou. Pane Gorio, děkuji, že jste sem přijel. My jsme velmi rádi, že se neustále zajímáte o Evropskou unii. Jsem rád, že jste to tady ještě eh, jednou zdůraznil. Vy jste hovořil o Junkerově pláně a plánu a vzhledem k tomu, že jsme teď v těch finálních kolech přijímání takového plánu tady v parlamentu, tak by mě zajímalo, jestli z vašeho pohledu jsou tady ještě nějaké body, které nejsou dostatečně vyřešeny z pohledu OECD. Pokud takové nějaké jsou, tak eh, jaké. To jsou všechno věci, které by nás zase zajímaly nejvíc. A za druhé, my bychom eh, dnes odpoledne měli diskutovat také s vaším ředitelem pro eh, daňové oddělení. Vaše organizace eh, dosáhla značných úspěchů boji proti daňovým únikům, ale v této oblasti ještě zbývá hodně co řešit a mě by zajímalo, jak by bylo možné rozšířit ty pokroky při té automatické změně informací na globální úroveň a jaké překážky tady panovaly v oblasti automatické výměny údajů, také iniciativy BEPS, o které jste hovořil. A jak by ty překážky bylo v budoucnosti snažší snáze odstraňovat? Pokud budete čekat, až něco bude dokonalé, tak se nikdy nedočkáte. Takže v souvislosti s tím Junckerovým plánem bych vám radil, puste se do toho a postupně se naučíte, jak to vyladit. Nejde tady jenom o nedostatek prostředků. Nestačí jenom dát dohromady ty peníze a potom něco financovat. Já si myslím, že to má obrovský potenciál. pokud se státy rozhodnou přijmout strukturální opatření, která umožní, aby Junckerův plán, plán byl úspěšný. Ten dopad bude mnohem širší než jenom eh, ty samotné investiční projekty. A potom to budeme eh, v budoucnosti chápat jako jakýsi katalyzátor, který k něčemu vedl, nejenom k tomu, že se provedly nějaké projekty. 315 miliard kontextu 28 členských států a jejich HDP to není něco, co by najednou eh, eh, všem eh, obnovilo hospodářský růst, ale je to spíš o těch opatřeních, která bude muset přijmout, aby se to všechno mohlo provést a bude to mít, nebo mohlo mi to mít mezigenerační dopad. A proto to podporujeme. Takže nečekejte na to, až to, ten plán bude dokonalý, ale pusťte se do toho. A daně, automatická výměna údajů. My uh, už jsme získali asi 40 miliard, nebo ty státy, které se účastní tohoto procesu, získaly 40 miliard, které by jinak e, bez naší práce neměly a bez politické podpory mnoha uh, vašich členů v té G20. Teď už 124 států se účastní tohoto systému a teď jde o to, jak migrovat na nový automatický systém výměny informací. Představte si, že od roku 2017 si někdo otevře účet ve třetí zemi a ta banka, kde se ten účet otevře, to ohlásí úřadům eh, jiného státu, ten jiný stát bude informovat ten stát Eh, jehož občanství tento člověk eh, má a pokud tedy bude o těch prostředcích naučtu informovat úřady svého státu, pokud ne, tak bude muset eh, to udělat. Ale dříve by k tomu nikdy nedošlo, protože by bylo potřeba nejprve přijít na to, že tato osoba by možná mohla přijmout peníze, které možná nebyly zdaněny a které možná byly poslány do nějakého daňového ráje. A teď se to všechno změní, teď to bude všechno automatické. Je to obrovská revoluce, dramatická proměna. A mohl bych vám ještě jeden eh, příklad toho, co jsme udělali v roce 2008. Tady bylo 40 bilaterálních dohod o výměně informací. Teď je více než tři tisíce mezi různými státy a toho jsme dosáhli mezi, eh, tady za pět let. Máme zkušenost, ano, máme s tím zkušenost, vytváříme ty, ty systémy, ty vzory a zkoušíme vytvořit jednu rámcovou dohodu, která by eh, mohla být jakýmsi vzorem pro všechny tři tisíce dohod a nahradit je posléze, abychom nemuseli složitě se složitě všechny procházet. Budu se poprosit pana Gury a také naše kolegy, aby se drželi toho rámce pěti minut na otázku odpověď, jinak um, nezbyde čas eh, na všechny kolegy. A dalším řečníkem za SAD je Petr Zimon. Děkuji, pane předsedo. Už zase německy. Děkuji vám, pane generální tajemníku, i jménem naší skupiny za to, že tady s vámi můžeme diskutovat. I moje otázka jde stejným směrem. I já mám otázku na Junckerův plán a jednu otázku týkající se daní. Já s vámi naprosto souhlasím. Měli bychom využít tuto příležitost a zvážit a e, přesně ty aspekty a vyvodit z toho to nejlepší pro Evropu ale jak přijít na to, co je nejlepší pro celou Evropu? Co musí být náš cíl tedy? Makroekonomické posílení. Já například pocházím z toho nejsilnějšího, nejsilnějšího regionu Evropy a když si představím projekty, které jsou dostatečně zajímavé pro investory, že by do toho chtěli investovat s tím pákovým efektem 1 k 15, Nevidíte tady nebezpečí a pokud ano, tak jak bychom se mohli vyhnout, což je otázka, která mě zajímá, že ten Junckerův investiční plán nebude brát v úvahu makroekonomické nerovnováhy v rámci Evropy a eurozóny. Že právě ty státy, které potřebují nejvíc hospodářského růstu, A ty státy, které by měly tyto projekty nejvíce uskutečňovat, tak při přípravě takto schopných projektů budou zaostávat za těmi vysoce vyvinutými regiony. A teď ještě jednu krátkou otázku k daním. Je upatření BEPS. Máme zprávy k jednotlivým státům, ale ty informace nejsou veřejně přístupné, což znamená, že se to těžko ověřuje. Co si myslíte o tom, že by v této oblasti bylo více transparentnosti o těch zprávách k jednotlivým státům a také o těch přibližných opatřeních v oblasti daní, kde by ta Evropská komise, nebo kde Evropská komise požaduje registr a jak by takovýto registr měl vypadat? Takže jak se vy díváte na otázku transparentnosti v oblasti daní? My teď nemáme ten systém zpráv k jednotlivým státům. Nejprve na to eh, musíme přejít a teprve potom to zveřejňovat. Nejde o to, jak ty eh, lidi vádět do rozpaku nebo jim vytvářet problémy, ale spíše dosáhnout toho, aby platili daně. Politicky to teď vypadá, že bychom mohli eh, dojít k tomu systému podnotlivých států, ale zveřejňování by bylo politickou překážkou, takže by se nepodařilo dosáhnout koncenzu takže dokonalost je protiklad dobrého systému. A teď to vypadá, že by se nám poprvé mohlo podařit eh, toho, aby všichni platili daně. Pokud někdo bude trvat na absolutní transparentnosti, na tom, aby se mohli ukazovat prstem na ty konkrétní vyníky, tak bychom mohli více ztratit, než získat, protože bychom prohráli eh, eh, ten souboj. Já sdílím to vaše přání, ale Eh, ne teď hned, jednou možná eh, by to eh, šlo. A teď k tomu Junckerovu plánu a k těm územním nebo regionálním rozdílům v Evropě. Junckerový plán je investiční plán, ale není to všelek, ne, není to něco, co by vyřešilo všechny problémy v Evropě, ale má to být jakýsi stimulus pro růst, protože eh, se nedostatečně investuje v evropské ekonomice. Samozřejmě, že to můžete lépe vyvážit a tak dále, ale rozhodně to nevyřeší ty eh, staré problémy, které tady máte. A za druhé, HDP v Evropě je 13 bilionů a tady mluvíme o 315 miliardách eh, v období několika let. Takže by je to vlastně porovnání s tím pouhý zlomek. Rozhodně to nebude stačit na to, aby to vyřešilo všechno. My pracujeme hodně na otázce regionálních rozdílů v Evropu, takže chápeme, eh, že to je problém, že si musí něco dělat, ale nečekejte, že by Junkrový plán vyřešil úplně všechno. Rozhodně to nevyřeší nerovnosti, rozhodně to nevyřeší euro, možná, že to zlepší zaměstnanost, ale Jde tady hlavně o to, jak generovat nějaké investice, abyste měli rychlejší nebo vyšší růst, ale určitě to má také svá omezení. Děkuji. A toto je samozřejmě dodatečný důvod, proč se snažit, aby to fungovalo na maximum, aby to eh, znásobilo investice v celé Evropě. Maria Snotis, EKR. Děkuji. Já bych eh, eh, vás tady chtěl přivítat. 50% του ελληνικού πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Já bych vás chtěl přivítat tady v našem výběru a, a chtěl bych říct, že obrovské procento řeckých občanů se nachází pod hladinou, pod úrovní chudoby a škrty e, eh, se dostaly do 25%. Hm, Ale dluh za pět let vzrostl na 180 Trojka tím pádem eh, ještě prohloubila chudobu chudých. Reálné příjmy byly ještě více zatíženy a to platí zejména eh, u těch vrstev, které mají nejnižší příjmy a naopak ty nejbohatší ještě zbohatly. 55 našich občanů, kteří jsou již v důchodu, tak berou důchod, berou penzi, která je pod eh, úrovní příjmu eh, na úrovni chodoby. A dluh se stále jen zvyšoval. Nedošlo k investování prostředků pokud by opravdu byly investovány nějaké prostředky, tak bychom neměli takovou vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi. Více než 200 tisíc mladých lidí odešlo ze země a mě by zajímalo, jak je možné, že jsme dostali k takovýmto výsledkům. Já si myslím, že to je výsledek katastrofické politiky trojky. Ehm, jsou to obrovská úsporná opatření místo toho, aby byly uplatňovány strukturální reformy jiného typu. Takže si myslím, že opravdu je třeba podporovat růst. Měli jsme podporovat podnikatele, kteří by mohli být motorem. Měli jsme podporovat svobodné profese, tak abychom opravdu měli motor ekonomiky. Místo toho došlo naopak k uzavírání spousty malých podniků. A trojka místo, aby se poučila, tak pokračuje v tomto způsobu a stále ještě více tlačí na Řecko. Hovoří se o různých finančních manévrech, které nejsou ve prospěch Řecka. Trojka hovoří o strukturálních reformách, ale co má skutečně na mysli? Na základě těchto údajů, pane Gurio, eh, vím, že máme málo času, ale Pane Gurio, eh, ve vaší funkci v OECD, co byste navrhl vy? Jaký je váš návrh, jak eh, řešit tu katastrofickou situaci? Mm, přistoupil byste k odpuštění části dluhu? Musíte se rozhodnout, zda budete stát na straně trojky, nebo zda podpoříte řeckou populaci. Já jsem byl v Aténách 11. února, když pan premiér byl eh, ve své funkci teprve oficiálně pár hodin. Byl v OECD 20. 12. března, a my jsme v OECD vypracovali a vytvořili pracovní skupinu Task Force, úzce spolupracujeme s Řeckem, abychom podpořili jejich program. A našli jsme společná témata, kterými se zabývají všichni, ve kterých eh, se shodneme. Jsou to daně, a to je navržení daní a výběr daní. Dále jde o boj proti korupci, podporu integrity a transparentnost, podpora hm, hospodářské soutěže, Máme tady oligarchy a tak dále, kteří posud profitovali z ekonomiky. A samozřejmě je třeba zlepšit veřejnou zprávu a to je takový společný základ, na které můžeme stavět. Ty problémy nevznikly během posledních pěti let. Problém vznikl eh, při takové malé chybě zaokrouhlování. Vláda říkala, že měli 5% dluh, ale bylo to 15% u deficitu. Takže tam došlo takové chybě a z 15% na přebytek, který je zapotřebí dnes, tak tomu potřebujeme spoustu, spoustu času. A samozřejmě v čase ten dluh ještě narůstá, protože on nezmizí. A proto je to celé tak dramatické a tak eh, politicky bolestivé. Rád bych připomenul to, že se dějí teď dvě věci. Za prvé, Jde o eh, refinancování eh, těch krátkodobě splatných eh, dluhů, ale pak je tady budoucnost, ta střednědobá a dlouhodobá. A to je to, na čem pracujeme. Chceme dát naději, že existuje zítřek a že strukturální změny, které musí a potřebuje Řecko realizovat, a nyní se o nich diskutuje s novou vládou v Řecku, a chceme, aby ty strukturální změny byly provedeny tak, aby růst byl udržitelný abychom opět měli pracovní místa, aby tam byla dobrá životní úroveň, která není ztracena. Ale mm, vinit někoho z toho, že se tak dělo v posledních pěti letech, nebo hledat konkrétního vyníka, to není opravdu produktivní. Myslím, že bychom se měli zaměřit na řešení, které nám umožní eh, budoucnost. Děkuji, pan Harkin za Alde. Paní Harkin. Děkuji, dobré dopoledne, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Mám dvě otázky. Vy jste hovořil o eh, nerovnostech a zmínil jste také Irsko. Eh, čísla z posledního týdne ukazují, že 9% těch, kteří eh, 9% zažívá chudobu, což je poměrně vysoké číslo u těch, kteří mají nejistá pracovní místa. Jak se na to díváte? Co si myslíte, že mohou dělat členské státy? Mm, co mohou dělat evropské instituce? Hovořili jste také o strukturálních reformách. Myslíte si, že existují nějaké strukturální reformy, které bychom měli realizovat, abychom eh, vyřešili toto závažné téma? Kromě toho jste hovořil o BEPS, narušování denního základu a přesouvání zisku a v tomto s vámi souhlasím. Ale mám k tomu ještě dva dotazy. Některé z návrhů, tak jak jsou naformulovány nyní, tak eh, jsou více v prospěch velkých ekonomik oproti malým ekonomikám. A v těch malých podnicích eh, často um, podniky musí získávat kapitál mimo své území. Eh, I kvůli určitým daňovým benefitům v zemi, kde ten kapitál získají, ale pro malé země to může být problematické. A závěrem ještě k digitální ekonomice. Jak definujete pojem jako stále sídlo nebo stálá provozovna? digitální ekonomice. Já si myslím, že oblast digitální ekonomiky je velmi problematická z hlediska definice. Eh, jak navrhujete rovnost, rovnoprávný přístup mezi eh, velkými a eh, malými zeměmi? A doufám, že stihnete na ty tři otázky mhm. odpovědět během vyhrazeného času. Děkuji, paní Herkin. Za prvé, Irsko je takovým exemplárním případem, příkladem správné politiky, která je uplatněná a potom následující obnovy. Celá řada pracovníků má nejisté pracovní úvazky, s čímž souhlasím, ale problémem je, že není tomu tak dávno, kdy jsme před sebou měli výhled toho, že bychom neměli jenom lidi, kteří mají eh, špatně pracená pracovní místa, ale nebudou mít žádné pracovní místo. Eh, protože to vypadalo, že není naděje na růst ekonomiky, ale teď to vypadá tak, že Irsko roste nejrychleji. A proto si myslím, že jde o výborný způsob, jak řešit otázku pracovních míst. Ale další částí jsou dovednosti. Dovednosti umožní získat eh, nezbytná pracovní místa. Jak řešíme strukturální otázky? Jde o oblast vzdělávání, inovací, ehm, hospodářskou soutěž, regulaci, eh, struktura vnitrostátních daní, IRD, dále výzkumná střediska a eh, soukromé podniky, výzkum a vývoj, jak spolupracují, jak přistupujete k bankovnímu systému, životnímu prostředí. To jsou všechno věci, které mají vliv na to, jak se vám bude dařit v dlouhodobém a střednědobém horizontu. A otázkou je také, jak řešíte digitální ekonomiku. My jsme dospěli k velmi zajímavým závěrům, a sice, že nepotřebujeme nějaké zvláštní úpravy pro digitální ekonomiku, protože bychom celou situaci oslabili i z právního hlediska. Ale druhým důvodem je také to, že v mnoha případech lze identifikovat, eh, odkud eh, ty peníze přicházejí a kdo je dostává, tedy zdroj a cíl. Nepotřebujete zvláštní rámec, abyste pochopili eh, dané odvětví. Je to na každé jednotlivé zemi a my v tom můžeme pomoci. Ale není zapotřebí si zoufat nad tím, že je eh, nemožné zdanit digitální ekonomiku. Tak to není. Je zde společný, jsou zde společné rysy, eh, oni také eh, spoplatňují věci, získávají prostředky a to vše lze velmi snadno a dobře identifikovat. V některých případech je to trochu složitější, například sídlo, ale i to je řešitelné, sídlo firmy. Pak eh, otázka velkých a malých eh, podniků a myšlenka návrhu BEPS. Tady myšlenka spočívá v tom, že se to uplatňuje stejně pro všechny, ale samozřejmě zatím jsme v fázi, kdy máme prvních eh, sedm hotovo a dalších osm provedeme letos na G20 v Turecku. A tím budeme mít balíček, který bude muset být konzistentní. První sedmička se upraví tak, aby to odpovídalo poslední osmičce. A budu se řešit ty věci, o kterých se hovořila. Ale jde o ambici, o něco, čeho chceme dosáhnout a před několika málo lety by nás to ani nenapadlo. Ale to, proč to je možné, tak to je dáno tím, že jednak potřebujeme prostředky a za druhé je zde politický aspekt. Už není možné, aby vláda zdaňovala pouze střední třídu nebo malé a střední podniky. A aby ty velké podniky neměly tuto povinnost. Já jsem v této věci velmi optimistický. Děkuji. Miguel Degas, Zagué. Děkuji. Eh, děkuji také za nastínění eh, dobrého výhledu, perspektivy růstu. Mm, hovořilo se například o úrokových sazbách, eh, které představují pozitivní prvek, na který nemůžeme zapomínat. Pak je tady také otázka růstu. Ale je třeba říci, že hovoříme o jednom, dvou procentech ročně, takže slyšíme stále stejné prognózy už několik let procentní, možná dvouprocentní růst, ale nikdy ne více než 2%. A díky tomu nedochází ke vytvoření eh, zaměstnanosti. Nemáme žádné nové všeléké recepty, je to pořád to samé. Eh, inovace, výzkum, ale tato řešení, tyto návody, ty slyšíme už celé roky, desetiletí. A to tež platí pro reformy, privatizaci ekonomiky, spružnění eh, pracovních vztahů. To jsou věci, které se opakují už celá desetiletí a podívejte se, kam jsme se dostali. Desetiletí hovoříme o daňových rájích, daňových únicích, ale to je věc, která existuje roky a roky. A přesto se nacházíme dnes v situaci, v jaké jsme. Nemáme důvěru, nemáme růst a důvěra zde není, protože není spotřeba a spotřeba není, protože lidé nemají dostatečný příjem, nemají dostatečnou kupní sílu. A důvodem je to, že jsme se zaměřili na eh, opravdu snížení platů tak, aby došlo k ziskům na mezinárodních trzích. Nemáme tedy efektivní model růstu, naopak máme model, který vychází z vývozu. Máme zde eh, veřejnou spotřebu, soukromou spotřebu a eh, vývozy. Jestliže jedna země vyváží, znamená to, že jiná země dováží. A ekonomika, která se zaměří na vývozy, počítá v podstatě i s tím, že je závislá na příjmech té země, do které vyváží. Jak se k tomu stavíte? Jak vidíte vy tento model, který staví na vývozech? Přičemž víme, eh, jak to vypadá v jiných eh, částech světa. A na závěr otázka týkající se daní a střety zájmů. Víme, že existují odpovědnosti. Víme, že existují poradci, kteří pracují pro nadnárodní společnosti a mají vazby na OECD. Jak byste se postavil k těmto střetům zájmů? No, odpověď. Eh, není pravda, že teď nemůžeme udělat něco, co je dobré a já si myslím, že jsme dosáhli pokroku. Ale strukturální změny. Máte pravdu, že desetiletí jsme hovořili o tom, o tom samém, ale teď opravdu nastal čas přejít k činům. A máme příležitost eh, zlepšit celkový rámec, zlepšit kontext, mít stabilnější bankovní systém, máme šanci eh, mít stabilnější daňový systém a v konečném důsledku můžeme nyní uplatňovat eh, dobrá opatření. To je naprosto jasné. A je vidět, že země, které přijaly dobrá opatření, tak těm se daří lépe. A naopak země, která nepřijaly takováto opatření, tak eh, těm se nedaří. A toto je potvrzením toho, že vhodná opatření fungují. Na závěr otázka střetu zájmu. OECD je mm, takovým pionýrem těchto opatření. Bez OECD je nemyslitelné vůbec realizovat takovéto věci ale nic z toho by nebylo možné, pokud bychom eh, neměli vůli vlád a členských států, pokud ty by nebyly rozhodnuti eh, něco realizovat. My máme také podporu G20 a teď máme tři tisíce dohod po eh, několika letech. Ale v takovém případě potřebujeme odborníky, potřebujeme experty, ti ale musí mít podporu, politickou podporu vlád. Nestačí pouze technický aspekt odborníků a nestačí na druhou stranu ani pouze politická vůle, potřebujeme oboje. Guria. Pane Gurio, já bych chtěl eh, začít s tím, že nesouhlasím s podáváním zpráv po jednotlivých zemích. Nejde o jednotlivce, jde o podniky. A podniky se za nic eh, nestydí. Jestliže nejsou ochotní eh, zveřejnit informace, musíme počítat s tím, že informace jsou základem tržní ekonomiky a podniky musí eh, být odpovědné. A jsme uvalili tuto povinnost na banky a měli bychom zveřejňovat informace Eh, a tuto povinnost uvalit na velké podniky. Hovořil jste také o strukturálních reformách. Já bych se chtěl eh, zaměřit na strukturální reformy o bank e OECD, eh, mimo jiné. Není to jediné téma, které řešíte, ale vy jste se hodně vyjadřovali k bankovnímu systému a k potřebě oddělení investic a retailového bankovnictví. O tom se teď právě diskutuje v parlamentu a vypadá to, že se nepřibližujeme schodě. Jak se na to díváte? Eh, my jsme si včera v novinách eh, ve Financial Times přečetli, že ani pro akcionáře není dobré, aby vše bylo spojeno. Jaký dopad budou mít podle vás strukturální reformy tohoto typu na zdraví ekonomiky? Já si myslím, že pokud se požád, obrátíme na banky, aby měli, aby se zaměřili pouze na jednu z těch oblastí, Eh, takže by to pro ekonomiku bylo lepší, ale samozřejmě se rád vyslechnu, jak se na to díváte vy. Byť eh, váš názor se nemusí plně shodovat s mým. Odpověď. Tak v této věci se shodneme, pokud je o strukturální změny. Dr. Wonker, Vickers, Likanen, ti všichni se shodli, že je třeba oddělit tyto věci. To znamená komerční aktivity banky a investiční eh, aktivity, retailové bankovnictví a investiční. Získáváte mm, typicky krátkodobé vklady, které jsou levné, ty máte od veřejnosti, máte na ně nějakou zárovku, je to třeba 100 000 eur a musíte je vložit tedy do velmi jistých investic, protože jim chcete splatit to, co tedy dlužíte. A na druhé straně působíte na trhu, tam nesete velká rizika, ale také máte velké zisky. Jsou tam miliardy, cokoliv, jakákoliv částka. Ale akcionáři potom na to můžou ztratit a pak ztratí banky. A v čem je problém? Banka má 20-násobný například risk oproti kapitálu. A problém je tedy to, jak udržet kontrolu, protože pokud banka zbankrotuje, tak se to netýká jenom akcionářů, ale dopadne to také na daňové poplatníky, tak jak jsme to zažili. A tomu bychom se měli vyhnout. Takže s vámi naprosto souhlasím v tom, že je třeba tyto dvě oblasti oddělit. Není to tak, eh, jako, by to, jako je v tom americkém zákoně Glass-Steagall, ale potřebujeme transparentnost a jasné oddělení v rozvaze. To je velmi důležité. Potom to podávání zpráv po jednotlivých zemích. Já jsem to právě eh, řekl kolegům, že s vámi naprosto souhlasím. Jediným problémem je, a nezapomeňte na to, že to není věc OECD, Není to tedy věc OECD, je to věc jednotlivých zemí, které se rozhodnou o tom, kam až daleko chtějí zajít. A já říkám pouze, že my jsme takto identifikovali tu situaci podávání zpráv po jednotlivých zemích. A sice země jsou ochotné to uplatňovat, pokud nedojde k zveřejňování a takovým ukazováním prstem na jednotlivé země. To znamená, země, pokud nebudou exponovány, tak jsou ochotny eh, zprávy podávat. Takže jde o to, jestli chceme všechno nebo nic, nebo jestli opravdu mm, se uspokojíme s tím, že dosáhneme alespoň něčeho. A o co nám jde? Jde nám o peníze. Nejde o to, že budeme někoho pranířovat. příslušné orgány mohou eh, hříšníky uvěznit, ale eh, nemusí to zveřejňovat. Já to neobhajuji, ale nemyslím si, že by docházelo eh, k veřejnému k zveřejnění těch zpráv jednotlivých zemí. U bank musím říci, že tam je to riziko pro společnost Eh, mnohem vyšší a proto bylo podle mě na místě začít u bank s touto věcí. Geoff Anemans. Děkuji za čísla, které jste nám poskytl a za ten přehled. Ale často mě jedna věc trochu překvapila. Já myslím, že ten optimismus není na místě. Podíváme-li se eh, na to, jak to vypadá s Řeckem a na číslech, které jste tomu říkal, tak eh, vidíme, jaké jsou dluhy. Goldman Sachs, eh, ty, účast, ty čísla byla už zveřejněna, když byl ještě ve funkci Draghi. A když jsem slyšel co jste říkal, tak mě opravdu překvapil ten optimismus. A proto mám dvě otázky. Za prvé, eh, jste znám jako eh, zastánce inflace a mm, říkáte, že bychom se neměli inflace bát, že to není překážka, ale Je to popis měnové politiky ECB. A podíváme-li se na reformy některých zemích na jihu Evropy, tak tam docházelo k přesunům zátěže na banky. A za druhé, na doporučení OECD se při výpočtu HDP zohledňovaly určité prvky. A není to tak, že v, tak jakoby neřešíme ty věci? I will uh, avoid the, the last provocation. <laughs> um. Tak já se vyhnu té poslední provokaci. Ale já myslím, že bychom měli být vděční centrálním bankéřům. Já jsem některé z nich zmínil, například pana Marconiho, pana Kurodu. A teď jsem hovořil o panu Dragi a jeho předchůdcích. A díky nim jsme se mohli vyhnout tomu, aby došlo ještě k dalšímu poklesu ekonomiky, ještě většímu, ještě závažnější krizi. Ale už jsem uvedl, že nám získali čas. Díky tomu, že udržují eh, nízké úrokové sazby po určitou dobu, aby investoři se mohli rozhodnout vynaložit nějaké prostředky místo, aby eh, spořili. Ehm, v centrální bance mohou být záporné úrokové sazby, což znamená, že nechtí, aby eh, Mm, prostředky byly uloženy v centrální bance, ale chtějí, aby prostředky byly produktivní, aby byly investovány, aby byly v podnicích. To znamená, získávají nám čas. Ale zmínil jsem kromě toho další aspekty, inovace, vzdělávání, regulace. Zvýšil jsem větší konkurenceschopnost, eh, zdravotnictví, eh, eh, soukromo veřejné partnerství a tak dále. Kdo to všechno realizuje? To nedělají centrální banky, ale vlády. A politika zaměstnanosti, aktivující politika, to všechno neřeší centrální banky, ale vlády. Amerika se, eh, pardon, krize se objevila nejdřív v Americe, potom následovala Británie a potom se přesunula krize do Evropy je tam asi spoždění dvou, tří let. A i v měnové politice je potom spoždění asi dvou, tří let. My začínáme nyní, přitom ve Spojených státech už došlo k určité normalizaci a k ní dojde během několika měsíců. Takže kromě toho, že bychom chtěli poděkovat eh, centrálním bankéřům, tak bych chtěl říci, že je třeba se obrátit na vlády. Měli bychom uplatňovat strukturální a sociální eh, opatření. Máme zde spoustu obětí krize a měli bychom být ekologičtí, protože to je udržitelný postup. Měli bychom změnit to, co je zapotřebí změnit v institucích, ale toto mohou udělat pouze vlády. A mimochodem EU, tedy 28 vlád, mohou významným způsobem přispět a my budeme velmi rádi spolupracovat, tak abychom tohoto dosáhli. Děkuji vám. A teď si se skupíme otázky, poprosím všechny, aby dodrželi jedno a půl minutový limit. Jako první Pavlo Zalba a potom pan Baně. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane generální tajemníku, řekl jste, že ECB nám může poskytnout čas. E, plně s vámi souhlasím. Byl jsem v Madridu. kde hovořil e, španělský ministr zahraničí a mluvil o tom, co dělalo Německo e, po dlouhá léta. V podstatě se zaměřovalo pouze na produktivitu. Snaží se o to i Španělsko. Jak můžeme zajistit, že se to stane normou v eurozóně? A jakou roli má hrát G20 jakožto nástroj pro přispívání k makroekonomické stabilitě? Děkuji. Hugvaje. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, celá řada evropských vlád eh, eh, teď zvažují společný plán eh, pro daně zdanění jak kapitálu, tak i příjmu, stejně tak prezident Obama a další přední ekonomové. A mě by zajímal, vzhledem tomu, že tato organizace združuje nejvyspělejší ekonomiky, jak správně zavést systém zdanění kapitálu. Asi není dobře to dělat stát od státu, protože to by nebylo dostatečně účinné, ale za druhé k projektu BEPS vy jste říkal, Eh, vy jste nám dal nějaké údaje, mě by zajímalo, eh, které jsou ty státy, které nejvíce brzdí přijímání těch opatření a jestli se tady vyskytují i nějaké problémy s těmi osmi dalšími projekty. Jste také říkal, že se hodně změní eh, globální výběr daní díky automatické měně informací. S tím asi souhlasím. Mě by zajímalo, jak bude možné ověřovat, že ty informace jsou správné, protože v různých bilancích vidíme, že se ty informace mohou měnit, takže kdo to bude analyzovat, kdo bude například doporučovat určitým státům, aby zlepšili dohled nad správností informací. A potom vím, že probíhá pilotní projekt eh, o daňových inspektorech zahraničí v rozvojových zemích. My teď k tomu budeme muset vydat stanovisko. Mě by zajímalo, jak se na, to, eh, jak se na toto opatření díváte vy. En el caso de España, co se týká toho španělského případu, Španělsko v roce 2014 generovalo 434 tisíc nových pracovních míst. Prognóza na rok 2015 je, že Španělsko vytvoří mezi 700 a 850 tisíci nových pracovních míst. Jaký je rozdíl mezi Španělskem před pěti nebo deseti lety a Španělskem dnes? Eh, totiž Španělsko před pěti lety muselo růst o 3%, aby vytvořilo jedno nové pracovní místo, ale dnes roste o 1% a vytváří 100 tisíce pracovních míst. Takže jaký je hlavní rozdíl mezi oběma španělsky? Jsou to reformy trhu práce, zejména za poslední tři roky. To je ten hlavní rozdíl a dnes se konečně objevují plody těchto reform. Ono to trvá. Například v Itálii Renzi právě prosadil eh, akt o, praco- o, o, o trhu práce. Renzi skutečně využil veškerý svůj politický kapitál a podstoupil velké riziko, nicméně to prosadil a vidíme ze Španělska, že výsledky takovýchto reform zkrátka trvají několik let. Samozřejmě změny to jsou drastické. Co se týká role G20, to je velice zásadní. Na jednu stranu máme 80 něco procent světového HDP a diskuse na mezinárodní platformě. Samozřejmě Španělsko je jedn, jedním z členů eh, G20 a víme, že G20 o ničem nerozhoduje, pouze tam probíhají diskuse a pak, po té, co se diskutuje, každý odjede domů a pak doma na národních fórech se ta rozhodnutí implementují. K panu Bajému. Jaké jsou tady poslední trendy v oblasti zdanění? To je docela jednoduché. Mělo by dojít ke snížení eh, daně z investic a daně z práce, tak abychom podpořili investice a zaměstnanost a také by se měly eh, zvýšit sazby ze spotřeby, eh, zvýšit daně z nemovitostí a také se zavést ekologické daně, abychom eh, zlepšili ochranu životního prostředí. To jsou mezinárodní trendy, které se postupně asi budou v různých částech světa zavádět. A teď eh, eh, k té automatické mění informací. My jsme s tím ještě úplně nezačali, ale teď eh, už vidíme ty výhody a prospěch z toho, a to proto, že daňoví poplatníci se začínají uvědomovat, že za rok, dva by mohli skončit ve vězení a proto začínají lépe danit. A potom Bankos, Minfin, jak eh, budeme moci eh, ověřit eh, správnost těch informací, ty banky by mohly přijít o svou bankovní licenci a stejně tak je tady hrozba různých pokut, které by jim tom bránili, Potom je tady v každém státě ministerstvo financí, které by mělo o to usilovat a také Jde o tu zodpovědnost vůči třetím zemím, pokud jde o své vlastní občany. Pokud na to někdo dohledne, tak ten systém nebude dostatečně efektivní. A ten, eh, ti daňoví inspektoři bez hranic, to uh, uh, je komplikováno tím, že ne všechny rozvojové státy mají dostatečné kapacity pro to, aby se něco takového mohli účastnit. I pokud tam eh, působí nadnárodní eh, společnosti v těchto zemích a proto bychom jim měli pomoci s těmi technickými schopnostmi, aby se toho mohli účastnit. Luděk Niedermayer. Thank you very much and I... Děkuji vám. Eh, jsem rád, že jste mezi nás přišel. První otázka se týká stavu ekonomiky zejména Evropské unie. Já to vidím tak, že makroekonomické nastavení je správná věc, co se týká směných kurzů i daňové politiky a podpoří to obnovení na úrovni EU. Nicméně je potřeba se zaměřit zejména na strukturální reformy, které podpoří potenciální růst. Rád bych tady znal váš názor. Za druhé, co se týká naší práce tady, co, e, zejména fiskálních pravidel. Myslím si, že za účelem důvěryhodnosti Evropské unie musíme nejprve plnit stávající pravidla a pak teprve vymýšlet změny do budoucna. Neřízení se stávajícími pravidly může znamenat porušení důvěryhodnosti, vyšší úrokové sazby a to zkomplikuje fiskální konsolidaci. Prosím o vyjádření. Za třetí, jsem velmi rád, že řešíme otázku korporátního zdanění a mám tu čest na tom pracovat a jsem rád, že se můžeme spolehnout na pomoc OECD, protože nikdo mimo vás nemá takové znalosti na toto téma. Chci se vás zeptat, eh, začínáme řešit otázky výměny informací o daňových rozhodnutích a tak dále, ale to je podle mě vrchol ledovce, protože je zde celá řada dalších problémů, eh, které eh, jaksi mají dopady v oblasti korporátní daně na reálnou ekonomiku. Já se chci zeptat, Kromě výměny informací a daňových rozsudků, na co dalšího myslíte, že bychom se měli hlavně zaměřit, aby zdanění bylo spravedlivější a nepoškozovalo hospodářskou situaci? Děkuji, Alfred Sand. Děkuji. Pane generální tajemníku, teď probíhá skutečně mnoho politické aktivity, ehm, abychom zajistili že nadnárodní společnosti nebudou se vyhýbat daně, anebo ty daně budou řešit pouze tam, kde mohou nalézt kreativní řešení daňové problematiky. Souvisí to částečně s poskytováním finančních služeb. V rámci tohoto parlamentu, jak jste si asi všiml dnes, zdůrazňujeme hlavně boj proti daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování a zdůrazňujeme tzv. spravedlivou daňovou konkurenci, daňovou konvergenci a harmonizaci. To jsou otázky, které lze jen těžko oddělit od zvažování legitimního poskytování finančních služeb. Rovněž si říkáme, zda mohou být efektivní jednostraná opatření, když nebudeme mít harmonizovaná opatření na globální úrovni. Vaše organizace je hlavním vývo, vývojářem eh, globálních benchmarků. A jako takového se vás chci zeptat, jak vnímáte stávající stav jednání strategicky to, co se týká transparentního globálního regulačního systému, který by plně zohledňoval zájmy těch zemí, které nabízejí finanční služby, a těch, kteří chtějí bojovat proti neoprávněným daňovým únikům. Jaké další strategické kroky musíme v této oblasti zvažovat, abychom tyto dva zájmy dokázali sjednotit? Děkuji. Třetí otázka, Danuta Hübner. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda vás vidím, eh, pane generální tajemníku. Chci se zeptat na jednu věc. Je zde ta investiční pobídka, o které mluvíme. Pokud ve finále nastane, bude to znamenat, že investiční rozhodnutí se budou další roky utvářet v prostředí velmi rozvolněné monetární politiky. A odkaz této rozvolněné monetární politiky má dopady na alokaci zdrojů. Chci se zeptat, zda vnímáte to riziko a zda máme možnost se s ním vypořádat. A pak se chci zeptat na TTIP. Vnímáte TTIP jako možnost růstu i pro Evropu? Děkuji. Ano, TTIP vnímám jako eh, potenciál růstu toto jsou dva největší obchodní bloky, dva největší hospodářské bloky na světě a samozřejmě nemůžeme uspořádat velké kolo v Doha, ale můžeme udělat to druhé nejlepší, tedy ty dva největší bloky, ty dva největší kusy združíme. Jinak budeme paralizováni. Takže toto je skutečně dobrá iniciativa, kterou důrazně podporujeme prostředí rozvolněné monetární politiky. Víte, ono nelze mít všechno najednou. Rozvolněné prostředí znamená nízké úrokové sazby, které podporují růst a obnovu. Pokud si děláte eh, starosti o rozvolněnou monetární politiku, znamená to, že budete chtít vyšší úrokovou sazbu, ale pak nebudete mít úvěry, nebudete mít hypotéky, nebudete mít spotřebu. Takže já si myslím, právě teď je správné, že máme nízké úrokové sazby a je potřeba, aby pan Drágy i vy jste udrželi úrokové sazby do příštích let. To teď potřebuje Evropa. Před třemi lety to potřebovala i USA, Japonsko to potřebovalo před dvěma lety a Evropa to potřebuje nyní. Takže já bych si skutečně o budoucí inflaci e, nedělal žádné starosti, já si dělám starosti o deflaci. A možná to, co dělá Drágy, nám pomůže e, to pozdržet. Teď k panu Niedermayerovi strukturální reformy, ano, to je to, co musíme dělat, protože nám došly všechny ostatní možnosti. Normálně, když máte nějaký problém, tak si řeknete, hm, tak zkusíme snížit úrokovou sazbu. No, ale podívejte, my už ji máme téměř negativní. Dokonce v některých případech už negativní je. Takže manipulačního prostoru nám mnoho nezbývá. No tak, další se řekne, tak pojďme utrácet. Tak začneme utrácet 40% HDP, zadlužení jsme až po uši a to taky nechceme. Takže teď chceme dluhy snížit. Hm, tak co zbývá? Strukturální reformy. Jedině strukturální reformy. A to je problém zejména pro politiky, protože strukturální reformy trvají. Ale je to jediný způsob, jak se můžeme dále rozvíjet. Splňovat nejprve stávající pravidla a pak je teprve měnit, to zní velmi logicky, zní to solidně, dobře vyargumentováno, to ano, ale jediný problém je, že v některých případech zkrátka existují lepší způsoby a že se mění okolnosti. Samozřejmě pravidla se z většiny respektovala. My říkáme, ano, respektujme pravidla, chceme stabilní pravidla o fiskálních deficitech, ale výjimečně můžete poskytnout flexibilitu. Ovšem samozřejmě musím také říct, že pokud se nezmění pravidla, když změníte podmínky, tak se najednou ocnete ve svěrací kazajce. E, daňová rozhodnutí. My jsme velmi silně podpořili, dokonce jsem to říkal i já osobně, velmi jsme podpořili Evropskou komisi, Evropský parlament a evropské orgány pana Junkra, pana Dombrovskise, pana Moskovisiho, protože zajistili tuto automatickou výměnu informací o daňových rozhodnutích. To je důležitý krok směrem za transparentností. Mimochodem, pokud to někoho zajímá, to bylo nejprve oznámeno na G20 v Brisbaneu. A já jsem velmi rád, že evropské orgány reagovaly tak rychle po tom oznámení v Brisbaneu já jsem eh, poblahopřál panu Junkrovi už tehdy a teď mu blahopřeji ještě jednou před vámi, před všemi. Myslíme si, že to je důležitá věc a eh, další pokrok lze očekávat. K eh, panu Santovi, BEPS a nadnárodní finanční služby. Podívejte, on neexistuje žádný konflikt mezi zeměmi, které chtějí vybírat víc daní a mezi těmi, které chtějí lépe regulovat banky. Protože v mnoha případech jsou to ty samé země a ve finále nejde pouze o banky. Jde o všechny společnosti. Já bych vám řekl asi tolik. My nevíme, nezjistili jsme, ani neznáme žádný hlavní významný protimluv nebo paradox mezi těmi zeměmi, které budou ovlivněny. Možná je zde jeden druh zemí, tedy, ten, tedy ty země, které chtějí mít to privilegium eh, dělat věci jinak, aby přilákali investice. Nicméně to už nebude možné. Máme určitá základní pravidla, která budou platit, tedy v podstatě zdaníte příjmy tam, kde se generují. To je to základní pravidlo. A pak budou různé výjimky pro duševní vlastnictví a tak dále, ale toto je ten způsob, ten základní princip, který se bude v podstatě aplikovat úplně všude. Protože musíme se podívat na ty nejmenší země světa, kde je registrováno největší, ne, ne, největší počet společností. Kdybychom měli skutečně tolik existujících společností, na tom samém místě. Tak by se často ta země pod tíhou všech těch strojů propadla do země. Ale my máme právníky, kteří zkrátka mají na dveřích plaketu a mají tam třeba 100 nebo 200 společností v jedné kanceláři. Takže eh, to přesouvání zisků je realitou a velmi to škodí a právě proto s tím bojujeme. Ovšem neovlivní to ty země, které jsou těmi finančními uzly. Jim to prospěje. Děkuji a poslední kolečko Tibor Zanny. Děkuji vám. V této fázi diskusí bych chtěl zmínit dva aspekty našich rozhovorů. Za prvé, chci zdůraznit, že vy, pane tajemníku a mnoho ostatních, propagujete kontinuální práci v oblasti strukturálních reform. V této fázi bych eh, chtěl všechny varovat Protože když se podíváte na všechna čísla sociální situace v Evropě, tak je podle mě jasné, že je potřeba víc analyzovat sociální dopady těchto strukturálních reform. Někdy mluvíme, já nevím, třeba o sociálním dumpingu, ale na druhou stranu můžeme mít pocit, že některé evropské vlády sociální dumping organizují. Za další, vítám eh, Eh, program BEPS OECD. Vy jste skutečně takové ranní ptáče, aby se tak řeklo, ale celkově vzato se obávám, že mnoho z nás, včetně Evropské unie, přicházíme jaksi příliš pozdě s řešením těchto problémů. Souhlasím s vámi, že musíme zajistit ten princip, že se nikdo před daněmi neschová. Ale eh, nejdůležitější pojem v této debatě v Evropském parlamentu zde je daňová spravedlnost. A to bychom možná měli trošku rozvést. Děkuji. Georgios Kricas. Děkuji vám, pane předsendo, předsedo. Já si myslím, že pan Guria nám nabízí velice zajímavé analýzy. Evidentně mu hospodářské analýzy jdou, a přemýšlí ve střednědobém horizontu. My jako politici ale přemýšlíváme spíše krátkodobě. Vy nám říkáte, co se bude dít eh, za 10 nebo 15 let někde v Itálii. Podobné analýzy máme i pro Řecko. Nicméně v Řecku teď eh, zažíváme obrovskou krizi. Vlády v posledních třech nebo čtyřech letech se mění co 8 měsíců. A to vzhledem k tlaku okolností. No, kdo ví, co se stane za pět nebo deset let? To je skutečně pouze filozofická otázka, ale my se musíme zaměřovat na politiku, protože vidíme, že třeba u nás doma nemají vlády vůbec čas na jednání. Tedy má otázka. Možná bychom mohli nějakým způsobem pomoci s prioritizací strukturálních reform, aby se nejprve dělo to, co nejdříve vykáže výsledky co by posílilo pozici vlády, co by znamenalo politický, politické vítězství, ale i pro veřejnost. No a co se týká strukturálních reform obecně, samozřejmě mluvíme často o věcech, které jsou spojeny s vážnými eh, náklady eh, na eh, společnost. A poslední řečník, prosím? Ano, děkuji. Dvě věci. Za prvé, quantitative easing. V perspektivě toho, že většina eh, finančních krizí vzniká z rozvolněné monetární politiky, rád bych znal váš názor na rozvolněnou monetární politiku teď a v příštích pěti letech. A za druhé, ty strukturální reformy. Podíváme-li se do historie, tak vidíme, že největší problém pro finanční krize jsou způsobeny maloobchodním bankovnictvím a investicemi do nemovitostí. Tam jsou ta rizika. A to zejména v dobách, kdy se zvyšují hodnoty aktiv. To je přesně to, co vidíme teď. Nebylo by lepší řešit rizika, než řešit ty struktury, které jsou jaksi stabilnější než jiné v dobách krize. Děkuji vám. Krizi nespůsobily eh, rozvolněné monetární politiky, způsobila i rozvolněná regulace. Nízké úrokové sazby svým způsobem jsou žádoucí. Je lepší mít nízké úroky než vysoké úroky. Jediný problém je, že když máte uměle snížené úrokové sazby, můžete vytvořit distorce v chování lidí. Ale problém je, že regulátorům ujel vlak. nešlo o to, že by to způsobila rozvolněná monetární politika. Eh, maloobchodní bankovnictví a eh, re, eh, realitní trh, ano, to byl ten problém a na to je potřeba se dále zaměřovat. K panu Krycosovi, hospodářská analýza krátko a dlouhodobá. Podívejte, my se zaměřujeme na krátkodobé věci pořád, ale ta oblast, kde jsme teď jaksi žádáni o pomoc ze strany Řecka jsou, dlou, jsou středně a dlouhodobé oblasti. Proč? Protože všichni chceme, i Řekové, eh, chceme mít naději pro zítřek. Řekové vyjednávají s trojkou, nebo já nevím, jak se to jmenuje, zkrátka s institucemi a to je v pořádku. Všichni víme, jaké jsou problémy, všichni víme, co se děje vy říkáte, že máme spoustu nových vlád. No tak teď je tam zrovna další nová vláda. Je to vláda, která byla demokraticky zvolená, je to legitimní vláda, jsou členem OECD, žádají nás o pomoc a my jim říkáme ano, jak vám můžeme pomoct a v kterých oblastech. A to je to, co teď děláme. Nicméně nebojte se, nezapomínáme na e, ty stromy, které bychom jindy třeba pro les neviděli, že ano. Takže eh, taková je zkrátka realita. K panu Canimu. Strukturální změny produkují sociální dopady? Rozhodně ano. My se teď dostáváme k té analýze eh, New Approaches to Economic Challenges. Ono něco třeba vypadá jako dobrý nápad. Nezapomeňte, co říkal Zima Quinn, když eh, šel do pouště a nahý si sednul eh, na kaktus a on jim řekl, no, tehdy to vypadalo, tehdy se to zdálo jako dobrý nápad. Takže ono teď se nám zdá jako dobrý nápad snižovat deficity nebo dělat něco konkrétního tu nebo onde, ale má to další dopady, sociální dopady a jiné. A teď se daleko více zaměřujeme právě na toto a to máte pravdu. Nikdo nechce sociální dumping jako politiku. Problém je, jak se vyhnout tomu, že se zvýší nerovnost ve společnosti jakožto nežádoucí vedlejší efekt těch původně dobrých zájmů, eh, záměrů nějaké politiky. Takže je potřeba být na dvakrát opatrní, protože máme méně prostoru pro sociální manévry. A daňová spravedlnost samozřejmě ano. Ale Daně jsou nástrojem hospodářské politiky, jsou nástrojem sociální politiky, jsou nástrojem environmentální politiky. Daně lze využívat pro celou řadu účelů a také se tak používají. Ale existují i lepší způsoby, jak věci dělat. My chceme, aby všichni chápali, jaké ty další alternativy jsou. Ve finále jsou to členské státy se svým suverénním právem, které o věcech budou rozhodovat. Děkuji vám mnohokrát, pane Gurio, za tuto velmi zajímavou a užitečnou výměnu názoru. My se k vám vrátíme, eh, až budeme hlasovat v otázkách daních s Alenem Lamasurem a výborem TAX. Takže teď si můžete dát pauzu, nebo tady můžete zůstat, jak chcete, na naše hlasování. A my budeme hlasovat o benchmarkách. Pokud jsou všichni připraveni, tak si uděláme kontrolní hlasování. Takže zahajuji hlasování na kontrolu, zahajuji hlasování. sorry, there were... Nezlobte se, měli jsme tu nějaké změny na poslední chvíli, tak ale teď už jsme připraveni. Takže začneme. Všechno v pořádku? Fajn. Kompromis A. Ano. Ještě než začneme, rád bych vám řekl, že my zde máme blok čtyř lidí, kteří jsou proti v podstatě všem ústním návrhům, takže jenom to chci říci. Je zde pár návrhů, které eh, eh, podporujeme, protože Sven je takový báječný chlapík, takže s některými věcmi od něho souhlasíme, ale říkám dopředu, až se dostaneme k ústním návrhům, tak jsme proti. Není žádná možnost diskutovat o čemkoliv, když to předložíte teprve o půlnoci před hlasováním. To je zkrátka nepřijatelné. Podívejte, já 24 hodin denně nepracuji. Sice 18, ano, ale 24 opravdu ne. Ano, děkuji vám za tyto informace. Samozřejmě eh, ta preventivní námitka se nepředpokládá, takže musíte protestovat po každé jednotlivě a pokud se najde dost kolegů, kteří budou proti, tak ten ústní návrh nebude předložen k hlasování. Nevím, jestli Spravodajka eh, k tomu chce něco říct? Koro? Můžem? Můžem. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis B ve čtyřech částech. Tedy první části jsou oddělená hlasování a tady máme ústní návrh. Takže první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Promiňte, zkontrolujeme druhou část. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ano, přijato. Teď eh, ústní návrh k třetí části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Čtvrtá část s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je asi zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis. Eh, čtvrtá část jako taková. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis C. První ústní změna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. E, ústní změna dvě. Kdo je pro? Jste proti. A... Ne, promiňte. Tady to je to Svenovo, to se nám líbí. Ano, taky zelení, ano. Takže ústní změna dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ústní změna tři, kdo je pro? Proti? Kontrola ústní změny 3. Konec hlasování. Přijato, ano. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato kompromis H. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část s ústní změnou. Kdo je pro? Můžete se postavit, kdo je proti? Ano, takže e, ústní změna není přijatelná. Takže budeme hlasovat o druhé části bez ústní změny. Kdo je pro? Spravodajka chce něco naznačit? Takže původní kompromis bez ústní změny. Takže kdo je pro? Proti? Kontrola. Zahajuji hlasování. Takže původní odstavec 3 bez ústní změny. Ano, o tom teď hlasujeme. Zahajuji hlasování. Takže zase přijato. Aha, stejný problém jako předtím s SAD, ale teď u EPP. Tak hlasujeme ještě jednou, prosím vás, o druhé části bez ústní změny. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. No, takže přijato velkou většinou. Část 3 s ústní změnou. Kdo je pro? A musíte se postavit, podívejte, ano? Pokud někdo zvedne ruku, tak já nevím, že jste třeba proti něčemu. Ne, jste dva. Tak příště. Kdo je pro? Třetí část. Kdo, so, k, proti? Přijato. Takže kompromis I, je to tak? Kompromis I, kdo je pro? Proti?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 zdržel se, přijato, takže jdeme ke kompromisu T v pozměněné podobě s ústní změnou 2. Kdo je pro? Aha, takže tady máme námitku k ústní změně 2. Takže to bylo přidání tam, takže teď budeme hlasovat o kompromisu. A ne? Tak ne. V pořádku. Takže kompromis U. A tady máme čtyři ústní změny. Takže první ústní změna kompromisu U. Kdo je pro? Aha, ne, tak teď mi tady říkají, že dva ústní, dvě ústní změny odpadají kvůli tomu, jak jsme hlasovali předtím. Takže teď jdeme k ústní změně 3. Takže ústní změna 3 kompromisu U. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď ústní změna 4. To je nová změna, kterou musím přečíst. Nový odstavec 2 je, je to tady ústní změna 4 kompromisu U. Členské státy mohou ve výjimečných případech zavést dodatečné požadavky k jakémukoliv administrátorovi benchmarku v otázkách spravovaných tímto článkem. Takže to je nová ústní změna. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. A teď tedy kompromis V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis X, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Y. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 511 a ITRE 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis AA s první ústní změnou od zelených, takže kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. A teď tedy kompromis bez ústní změny AA, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis AB, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis BF, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis AC, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AD s ústní změnou od Jonas Fernandez. Tedy ústní změna, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Takže kompromis jako takový, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis A, E, oddělené hlasování, hlasování po částech. První část, celý článek eh, s ústní změnou. Aha. Takže ústní změna, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď tedy první část jako taková bez ústní změny. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď máme druhou část. Nejprve tedy ústní změna Filipa Lamberca. Takže ústní změna e, druhé části kompromisu AE. Kdo je pro? Proti? To je asi zamítnuto, ale kontrola. zahajují hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže nemusíme hlasovat už po druhé. Tedy jdeme na kompromis AF. Je to tak? Je to tak. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. a G s ústní změnou, takže ústní změna, kdo je pro, proti, nevím, kontrola, zahajuji hlasování. Pane předsedo, můžete nám prosím říci, o kterém kompromisu, že to hlasujeme? Eh, hlasujeme o ústní změně Chodase Fernandese u kompromisu AG. A zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o kompromisu bez ústní změny. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď jdeme na kompromis AH. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A je. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A K. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. A L, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A M, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, pozměňovací návrh 624, kdo je pro, proti, kontrola 624, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Is rejected. Zamítnuto. Kompromis AN, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. J, e, BD, pardon, e, pro, proti, přijato. AO, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. AP, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. AQ, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. AR, ústním pozměňovacím návrhem, ten nejprve u AR, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A tím pádem přecházíme k AS, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A T, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A U, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A V, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 přijato. BC, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. BD, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BE, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis BH, pro, proti, zdrželi se, přijato. na číslo 2, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 3, je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis BI, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. na číslo 10, kdo je pro, proti. Ověříme číslo 10. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 13. Ne, pro. Proti. Drželi se. Přijato. 14. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 21. Pardon, omlouvá se pan předseda. Poznáte na číslo 15. Kdo je? Pro. Proti. Ověříme. Pozměňovací návrh číslo 15. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 16. Pro. Proti. Myslím, že je to stejná většina. Ale ověříme to. Pro jistotu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 263. Pro? pro? 2, 6, 3. pro? proti, drželi se zamítnuto. si, eh, pardon, 265, kde pro, proti, eh, ověříme pozměňovací návrh 265, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 267. Kdo je pro? Proti? Pravděpodobně přijato, ale ověříme. 267. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 272, kdo je pro? Proti? Mělo by to být přijato, ale ověříme. 272. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A teď eh, poznáte návrh číslo, poznáte návrh 27, kdo je pro? Proti. Ověříme 27. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 280, 288, eh, přijato. 289 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 29, kdo je pro? Proti. Zdrželi se stejná většina, takže přijato. 280, kde pro? Proti, drželi se, přijato. 30, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 283, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 284, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Přijato 31, kde pro? 31 odpadá, takže 285, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 32. Pro. Proti. Drželi se. Ověříme 32. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 286. Kdo je pro? Proti. Přijato. 33. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 34. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní teď budeme hlasovat o pozměněném textu. Jmenovitě, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. 46 pro, 10 proti, 3 se zdrželi. A teď jmenovité hlasování o legislativním usnesení. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Ještě jeden hlas navíc, takže 47 pro, 10 proti, 2 se zdrželi. A já nyní dávám slovo, slovo zpravodajce, aby e, řekla oficiálně, jestli chce, abychom začali hlasovat o schválení mandátu pro vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že toto je velmi důležitá zpráva, takže by bylo dobře, aby eh, se o tom hlasovalo i na plenárním zasedání. Takže zpravodajka navrhuje plenární, eh, přijetí na plenární zasedání. Teď se o tom bude hlasovat? Tak nebude. Tak nakonec o tom hlasovat nemusíme. Je to automatické. A o tom jsme tak museli hlasovat při minulé zprávě. That means that the negotiator will start on the basis of... Což znamená, že teď vyjednavači začnou vyjednávat na základě toho textu, který přijme plenární zasedání.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 Okay, so we can start uh, this. A nyní se můžeme věnovat následujícímu bodu na našem programu. Vracíme se k výměně názoru z OECD. U tohoto bodu máme tady velmi vítaná hosto, hosta, kromě pana Gury je tady Pascal Saint-Ama, který je ředitelem Centra pro daňovou politiku a daňovou zprávu Hassan Amans vedl projekt OECD o erozi daňového základu a přesouvání zisku, což je velmi relevantní také pro zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí. A já tuto práci OECD velmi vítám, protože tady nejde jenom o transparentnost a daňové úniky, ale řešíme tady úplně nový jev, který se týká povahy nové, nových eh, podniků a digitální ekonomiky. A já velmi vítám to, co říkal pan Guria před okamžikem, a sice, že tyto změny neznamenají, že bychom už eh, nedokázali danit eh, tyto podniky, ale musíme naše pravidla přizpůsobit tomuto novému způsobu podnikání. Víme, že ta původní pravidla byla vytvořena, aby se zamezilo dvojímu zdanění, ale vedlo to k nulovému zdanění v těchto případech. A já bych nyní chtěl dát eh, slovo předsedovi výboru panu Lamasurovi. Děkuji, Roberto, pane generální tajemníku. Děkuji, že jste přijali myšlenku uspořádat tuto výměnu názoru o boji proti některým eh, politování hodním praktikám při zdaňování právnických osob. Jak víte, Evropský parlament rozhodl vytvořit zvláštní výbor k tomuto tématu, protože z mezinárodních organizací, jako je OCD nebo z tisku, přišly údaje, které ukazovaly, že v, uvnitř Evropské unie nastávala praxe nebo situace, které vedly k určitým problémům z pohledu e, rovnohospodářské soutěže a eh, daňové soutěže a daňové konkurence. My jsme přijali určité zásady pro naši práci, abychom si jednak udělali bilanci současné situace v Evropské unii a také, abychom se pokusili sformulovat doporučení, která by měla vzejít eh, z tohoto zvláštního výboru, ale také z hospodářského výboru. A eh, ty hlavní zásady jsou doporučení G20 a programu BEPS, o kterém tady byla řeč, a také eh, tedy šířeji práce OECD. Já bych Předtím, než vystoupí zpravodaj a ostatní, tak bych chtěl formulovat čtyři otázky. Hlavně by nás eh, zajímal váš program a harmonogram eh, týkající se této problematiky. My chápeme, že z určitého pohledu eh, je tady snaha o co největší rychlost v oblasti daňového základu vzhledem k tomu, že jde o národní legislativu, o bilaterální dohody a také o multilaterální dohody, eh, kde vyhrajete hlavní roli. A je evidentní, že pokud eh, ty multilaterální dohody eh, ztratí, ty, ztratí tu pozici nebo prohrají v tom závodě o rychlost, tak to bude na škodu všem. Druhá věc, Eh, zajímalo by nás, jestli české státy jsou schopny se dohodnout na nějakém společném postoji. Jsou schopny hovořit jedním hlasem? A třetí otázka. Náš mandát se týká zejména praxe daňových eh, rozhodnutí, tedy rozhodnutí daňových zpráv, ale jsou tady i další podobné praktiky, které mají podobné dopady a mě by zajímalo, jak se na to dívá OECD. Před okamžikem se o tom zmiňoval také pan Niedermayer. A další eh, čtvrtá otázka, ke které byste se mohl eh, vyjádřit, možná ale ne tady veřejně, ale později důvěrněji. Co si myslíte o těch šetřeních, která již byla provedena v této oblasti? A vy můžete, vzhledem k práci, kterou jste několik let vykonával, mít přehled o tom, kteří eh, k tomu mohou říct nejvíce zajímavých věcí mezi těmi Eh, ekonomickými aktéry, nebo jsou to i ty poradní konsultantské služby, jsou to akademici, možná různí pozorovatelé, nevládní organizace, odbory, novináři. Zajímalo by nás, kdo o těchto věcech ví nejvíce. Děkuji vám. Děkuji, pan Guria. Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že se s vámi znovu potkávám. My jsme spolu hovořili před 20 lety, jestli se nemýlím. A teď eh, bych chtěl pouze eh, představit Pascal San Amasa, který, eh, Amansa, který má na starosti tyto daně a který všechno vysvětlí, ale pouze na úvod jsem chtěl popsat kontext, ve kterém se pohybujeme národní, bilaterální a multilaterální nástroje, o kterých hovořil pan Namasur na úvod, jsou přesně příčinou té složitosti, kde eh, se z toho stává spíše umění než věda, kde je potřeba jednak eh, technických odborníků, ale také politické vůle. Zatím eh, jsme měli obojí a já doufám, že to bude trvat i nadále. A dále, jestli hovoříme jedním hlasem. Ano, dosud, ano, a ten důvod je ten, že všichni potřebujeme peníze, ale začíná tady určitá zdrženlivost, začínají se otevírat určité skříně s kostlivci a tím se vytváří tlak na vlády a vlády to začínají pocitovat, eh, blíží se volby, všechny ty věci, ke kterým dochází v demokraciích. A některé státy, které původně o to velmi stály, už o to tolik nestojí. Takže to eh, se to všechno vyvíjí. A teď těm daňovým rozhodnutím. My chceme poblahopřát oficiálně panu Moskviči, Domrovskému, Junkerovi, všem eh, těm, kteří mají na starosti daňovou oblast, za to, co bylo, co se podařilo dokázat. Říkalo jsme to i v Brisbane, kde jsme blahopřáli předsedovi komise Junkerovi za to, že bylo rozhodnuto o tom zveřejnit rozhodnutí daňových zpráv. Víte, že to bylo kontroverzní, a vy jste se rozhodli zavést eh, úplnou transparentnost, což je velmi pozitivní krok. Bude to mít obrovské dopady. A dále bych vám chtěl říci, že toto je o automatické výměně informací. Trvalo nám 6 let, než se nám podařilo podpořit uzavření více než tři tisíc bilaterálních eh, dohod. Neměli bychom Eh, znovu objevovat Ameriku. My jsme dosáhli obrovského pokroku tím, že jsme se snažili skoordinovat různé aktéry, neměly by být přijímány různé jednostrané nástroje. Pojďme přijmout jeden standard. To je jediný způsob, jakým se nám podaří uspět. Když těch standardů bude příliš, tak každý si bude vybírat ten e, nejnižší. A pojďme zavést jeden jediný standard a to je klíč k úspěchu. A dále eh, je to o výměně informací. Toto je prvních sedm dokumentů. Všechno je to také tady, eh, v datové podobě. Toto je těch prvních sedm pilířů, těch patnácti, které jsou potřeba pro to, aby projekt BEPS eh, mohl být spuštěn. Zase to trvalo několik let, než jsme k tomu dospěli a potrvá to několik dalších aby to fungovalo v praxi. Těch posledních osm by měl přijato eh, v průběhu tohoto roku. Ale bych vám jenom chtěl říci, že to, co říká pan Navasur o neobjevování toho, což bylo objeveno, že samo o sobě je to stejně eh, velmi složité a tolik lidí se to snaží podkopat, tak bychom to eh, měli zjednodušit, aby se v tom všichni lépe vyznali a proto bychom měli postupovat jednotně. A potom lidé budou eh, dobře vědět, eh, naučí se ty signály číst. A možná, že potom dospí k závěru, že nejlepší bude s námi spolupracovat, než pracovat proti nám. Takže ehm, to jsem chtěl říct si na úvod. Výsledkem je, že se potom budou připravovat eh, různé legislativní nástroje a legislativní eh, pokyny. Rozhodně nechceme harmonizovat míru zdanění, o tom to vůbec není, ale spíše chceme bojovat eh, s jedným cílem a potom je potřeba si uvědomit, že jsou tady lidé, kteří začínají Ehm, se eh, starat o to, aby ta legislativa byla bez zuba. Začnou jeden zub po druhém z toho vytahovat a na konci máte naprosto neefektivní legislativu. A proto eh, bychom se tomu měli postavit. Toto by mohlo představovat skutečnou revoluci. Já se nebojím tohoto slova používat. My v OECD tohoto slovo nepoužíváme příliš často je to něco, co naprosto promění způsob, jakým funguje globální ekonomika a já doufám, že to změní k lepšímu. Bude to rovnější, spravedlivější, udržitelnější a také to bude právně bezpečnější a poskytne to právní jistotu podnikům eh, s tím, že nebude docházet ke dvojímu zdanění. A tím vás nechávám v rukách pana Pascala Santamansa, který se v těch věcech vyzná nejlépe. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální tajemníku, jenom eh, těžko se mi k tomu bude něco dodávat. Možná trochu více technokraticky eh, odpovíme na některé z vašich dotazů. Eh, víte, že máme akční plán BEPS, který obsahuje 15 opatření. Ten byl prezentoval vedoucím osobnostem G20 v roce 2013 v září. V té době byl také přijat a tento plán má v programu rozvinutí 15 opatření během dvou let, což je opravdu krátký čas. Většinou pokud jde nějaké pokyny nebo doporučení OECD, tak to vyžaduje roky, protože pracujeme na základě konsensu. Ale díky eh, politickému profilu a díky vaší podpoře se nám podařilo zkrátit lhůtu a reagovat rychle. Pokud nebudeme rychlí, Hm, tak eh, přijdeme o ehm, výhodu eh, jednotného postupu. Máme mezinárodní eh, daňová pravidla, máme úmluvu, která byla vypracována v OECD, máme pokyny, ale máme také nedostatky v legislativy. A pokud to nebudeme řešit rychle, tak eh, státy budou přijímat jednostranná opatření a dojde k více vícestranému naopak zdaní, což není vhodné, protože si všichni přejeme to tež, a to je růst a zaměstnanost a chceme tedy rovnováhu. Eh, chceme skončit eh, Máme těch 12-15 opatření. Jak už bylo řečeno, tak eh, sedm už bylo eh, předloženo eh, finančním ministrům na G20 v Brisbaneu v roce 2014 v listopadu a předložíme ještě dalších osm opatření plus těch sedm již upravených, to znamená celkem 15 opatření. A ty předložíme ministrům financí na G20 a to v říjnu v Limně. A potom 15. a 16. listopadu, tedy hlavům stát G20. Takže 15 opatření, která jsou obsáhlá celková, protože jde o obsáhlou komplexní otázku. A samozřejmě tady dojde k přesunu zisku a právě tady proto se to snažíme řešit celkově. Máme tady tři hlavní pilíře. Hlavní pilíř je regulace nedostatku mezi jednotlivými daňovými orgány, a daň je otázka svrchovanosti, ale proto máme jednomyslnost v Evropě, protože eh, je to věc svrchovanosti státu a je obtížné překonat tento princip jedno, jednomyslnosti. A zisky jdou do těchto daňových eh, rájů, do těch mezer. A my se snažíme to vyřešit eh, vnitrostátním ustanovením a máme ustanovení CNC a je to proti eh, je to pro legislativu, která je proti zneužívání, tak abychom zabránili daňovým únikům. A potom máme eh, opatření, které eh, řeší otázku nadnárodních společností, kdy oni interně se snaží přesouvat to svých do svých ceřinných společností. Je to mnohem více než u externích mm, úroků a jde o spoustu peněz u těchto daňových opatření. A my se snažíme zajistit minimální standard anebo vnitrostátní legislativu, jednu z těchto variant, která eh, sníží eh, tuto možnost přesouvání úroků. Takže bojeme proti nekalým daňovým postupům a proto chceme mít také transparentnost, a také řešíme otázku původu u duševního vlastnictví. Pak máme e, daňové nástroje. To je ten druhý pilíř. Bylo to vytvořeno už e, v 20. letech a tehdy došlo k usnadnění zabránění dvojího zdanění, ale máme tady definici stále provozovny, stále sídla, pak tady máme minimální standardy, které chceme mít, abychom zabránili zneužívání dohod. Například 27% přímých investic v investic jde přes, přes Mauricius. Ale nejsou to prostředky z Mauriciu. Pak máme pravidla, která zabrání tomu, abyste lokalizovali legálně zisky v jurisdikci, kde skutečně ale negenerujete žádné příjmy. Ehm, americké nadnárodní společnosti ehm, uvádí, že mm, příjmy ehm, generují například na Kajmanech nebo někde jinde, ale přitom tam ty příjmy generovány nebyly, ale je to tam zdaňováno. Pak máme otázku transparentnosti a mm, komise je v tom velmi zapojena. My se snažíme zjistit, kolik je vlastně v sázce, to zatím nevíme, protože nemáme schromážděny k tomu údaje. A máme eh, režimy povinného zveřejnění pro eh, nadárodní společnosti, které musí zveřejnit potom agresivní daňové postupy. A potom eh, podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Máme tři horizontální opatření, jednak digitální ekonomice, tady spolupracujeme s Evropskou komisí, protože chceme zajistit novou analýzu problémů a výzev digitální ekonomiky, což je mimořádně náročné. A je zapotřebí zachovat správnou rovnováhu. Jestliže budeme řešit to zabrání dvojímu zdanění, tak ale na, zároveň nemůžeme ho umožnit. Daňové zprávy často se skrývají za koncepcí svrchovanosti a nechtějí řešit případy dvojího zdanění, což není přijatelné, aby k tomu docházelo. Potom um, opatření, která souvisí s daněmi, týkají se právě stále provozovny nebo sídla, um, ehm, způsobům tedy eh, těch zaných hybridních nesouladů a tak dále. A je to na členských státech, aby změnili různé bilaterální dohody, momentálních je asi tři tisíce. A přes opatření 15 navrhujeme vypracování vícestrané úmluvy, která by automaticky rušila ty bilaterální dohody. Samozřejmě to musí projít parlamenty, eh, musí to projít, eh, musí to být souladu s ústavou, ale v podstatě bychom eh, jednou ranou zabili 30 tisíce much. Ale je k tomu zapotřebí mandát, který by umožnil tu více stranou umluvy a podpis by měl být možný někdy na konci roku 2016. Takový je přibližný časový harmonogram velmi rychle v nastínění. Snažíme se postupovat rychle, abychom měli rychlé nástroje, které dáme dispozici EU a členským státům, aby je mohli implementovat. A jde o dohody 44 ehm, zemí, máme tam G20, země také, které nejsou v OECD a které jsou v OECD, kromě toho ještě Kolumbie, ehm, rozvojové země, které jsme také pozvali, aby se zapojili. Zatím jich je 15, možná 12, záleží na tom, o jaké pracovní skupiny jde. Oni pracují v jednotlivých výrob, výborech, kde jsou jejich země zastoupeny. A kromě toho probíhá strukturální dialog například se Světovou bankou, OSN a dalšími organizacemi, tak, aby všechny rozvojové země mohly být zapojeny do této diskuze a mohly z ní mít eh, prospěch. Děkuji. Tak prvním řečníkem bude za SED spoluspravodajka paní Elíza Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také za to, že jste eh, mezi nás zavítal. Děkuji za všechnu práci, kterou jste odvedl. Řešíte různé problémy a my bychom eh, rádi měli prospěch z toho, co jste už udělali. Nemá smysl věci opakovat, měli bychom stavět na tom, co už jste vy dokázali. Já mám konkrétní otázky, které se týkají toho, co už bylo vyřešeno. Na základě akčního plánu jste vypracovali sedm opatření a předpokládám, že se můžeme ptát i na konkrétní věci. Možná, že ne na dnešním zasedání, ale na nějakém příštím setkání, které bude eh, odbornější. Ve skupině pro daně chceme opravdu být informováni aktuálním stavu věcí. Zaměříme se většinou na jeden prvek a ty ostatní ponecháváme otevřené. V opatření 5, pokud se nemýlím, je revize různých systémů jednotlivých zemí, kde se hledá něco užitečného, abychom pochopili, co se kde děje, jaké nástroje lze používat. Já bych ráda pochopila, kam až můžeme zajít z té fáze studování věcí do fáze implementace, protože to je to, co je klíčové. Předpokládám, že členské státy a země v OECD a v G20 jsou připraveny eh, pokračovat, ale pokud tady máme ty nesoulady, tak ty nesoulady existují, protože přinášejí velký zisk. Jak budeme tedy postupovat? V rámci EU e, není snadná politická situace. Vy jste podporovali celou řadu doporučení, ale některé členské státy e, přicházejí o velkou část svého přirozeného příjmu z daní protože jiné členské státy ve stejné měně na vnitřním trhu hrají tento typ her. A proto je politicky velmi obtížné se obrátit na občany a požádat o ně, aby akceptovali snížení důchodů, protože nemáme jednoduše dost příjmu, protože ve státní kase chybí prostředky. Přičemž v této měně odtékají potom prostředky do jiné země, do jiné jurisdikce, což je nepřijatelné. A mě by zajímalo, jaká je vaše rada. Co už z té vaší práce je připraveno k okamžitému použití, nebo k tomu, abychom mohli vytvářet tlak na komisi, aby v této věci postupovala dále, aby využila vaši práci. Takže co podle vás je klíčové, co bychom mohli využít z toho, co už je k dispozici z vaší práce. A potom otázka k třetím zemím, zejména těm zvláštním jurisdikcím. Předpokládám, že už tomu nějaké informace máte. Pan předseda, eh, seznam řečníků je velmi dlouhý, prosím tedy o stručnost. Dobře, jaká jsou vaše doporučení a jaký je význam těchto zvláštních jurisdikcí i v rámci EU? Děkuji. Děkuji. Pan Toil, spoluzpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit německy. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, za slovo a děkuji také panu Guriovi a panu Santamáncovi. Já mám dvě otázky. Za prvé, možná, že jeden problém vznikl, když člen OECD, jako například USA, nezdaňuje zahraniční zisky. Díky mm, metodě eh, započtení, kdy zisky jsou zdaňovány v pozdější fázi a naproti tomu jiné země EU, například Německu, eh, naopak eh, mají jiný typ zdanění pro zahraniční zisky, kdy tyto jsou zdaňovány. A to vede potom k zvláštnímu případu, já teď nebudu nikoho jmenovat, ale došlo k navýšení dividend, kdy akcionáři amerického koncernu o toto usilovali a to bylo potom financováno přes úvěr ceřiné společnosti na Bahamách a uh, úroky potom byly vlastně uh, odečteny uh, v USA a zahraniční zisky ale vznikly s činností na USA, nicméně daňově to bylo potom přesunuto na Bahamy. Mohli byste nějaký exemplárně ukázat, jak by opatření nebo návrhy OECD pomohly eh, vyřešit takovouto situaci, aby něco takové v budoucnosti možné nebylo. A pak druhá otázka na Pascala Santamance. Vy jste hovořili o tom, že jste se setkala s lucemburským premiérem a potěšilo vás, že program BEPS a automatické, automatickou výměnu informací podporuje. Mohli byste nám říct něco více o tom, co se v Lucembursku změnilo? Nebo co jste si odnesl z tohoto rozhovoru? Podporuje tedy Lucembursko návrhy OECD? Pan Santamans, děkuji pane předsedo. Opatření 5. Nejdříve tedy zodpovědím, zodpovím jednotlivé otázky. Opatření 5 se týká nepříznivých daňových postupů. Jestliže máte spontánní povinnou výměnu informací eh, k daním, tak to je zakotveno už Evropskou komisí v navrhované směrnici, která vám byla předložena komisí. A pak máme tier 2, jsou patent boxes, a sice jde o to, jak zajistit, aby tyto preferenční režimy pro právo duševního vlastnictví nebyla zneužívána. To znamená, mělo by se to týkat pouze zisků, které vyplývají z činností, které jsou realizována v zemích, které umožňují to daňové zvýhodnění. Zde panuje schoda, byť to trvalo nějakou dobu, že některé země v tom byly zdržnědlivé, ale eh, prošli jsme tím procesem ke 20 a všech 44 zemí, které jsem jmenoval, se nakonec dohodlo. Eh, spolupracovali jsme také hodně s Evropskou komisí, spolupráce s generálním ředitelstvím Taxudem byla výborná. Opravdu to byla plodná spolupráce. Fáze implementace, to byla výborná otázka. My neděláme průzkumy, to nejsou zprávy, které byste si měli přečíst, kromě eh, té zprávy o digitální ekonomice. Ale nejde tedy o průzkumy, ale o opatření. Například eh, máme vnitrostátní legislativu, vnitrostátní model, které, který mohou země implementovat. Máme ustanovení, které můžete zapracovat do bilaterální dohod nebo vícestranných dohod. A to jsou opatření. A my jako OECD um, ehm, generujeme uh, soft legislativu, která je morálně závazná nikoliv právně. Například se podívejte na to, co jsme udělali v oblasti výměny informací. Uh, byť to nebylo právně závazné, ale morálně mělo to dopad. A potom takzvané prostředí po zavedení BEPS, tedy po 2016, je otázka, jak budeme monitorovat eh, provádění. Máme k tomu pokyny, které hovoří o výkladu článku 9 bilaterálních dohod, kde se hovoří o implementaci okamžitě po zveřejnění, to znamená na konci listopadu. Budeme mít celý soubor nových pokynů, které bude možné okamžitě implementovat, aniž byste museli to vše nechat projít parlamentem. To znamená, budou existovat opatření, která budete moci implementovat vnitrostátně, například modelové změny pro vnitrostátní legislativu. Ale můžete to ještě vše urychlit tím, že to necháte projít přes EU, protože máte pravomoci a možnosti využít eh, nástroj EU tak, aby došlo k harmonizované implementaci. Ale na politické úrovni bude dohoda, protože téměř všechny země EU jsou součástí tohoto procesu. A budete mít dopad také na firmy. My budeme řešit eh, soulad eh, EU, když vypracováváme nějaký, nějaké opatření, například Japonsko, Brazílie, Indie, Austrálie, USA, mohou být eh, tím nadšení, ale pokud by to nebylo v souladu se smlouvami EU, tak by to bylo problematické z hlediska implementace pro eh, země EU. Takže ve všem, co vytváříme, zohledňujeme to, zda to je v souladu s legislativou EU, tak aby ta opatření mohla být účinná. A bude to mít dopad na podniky, protože budou měnit své chování. A v této věci je zásadní politická podpora, tak aby se to opravdu dělo. Co všechno je připraveno? Budete mít spoustu opatření, uvidíte, že eh, komise, pokud se nemýlím, eh, se s vámi setká v červnu. Eh, Vyplnulo to z dokumentu mm, komisaře Junkra Moskoviči a bude se hovořit tedy o implementaci opatření, které vyplývají z programu BEPS. Ehm, jsou různé režimy ehm, povinného zveřejňování, zprávy podávání podle jednotlivých zemích a tak dále. Schrnuto například USA. Máte pravdu, ale vy máte zase územní systém eh, a máte jiné dostatky, ale v podstatě USA nezdaňuje zámořské zisky offshore, ale země v EU, které mají ten teritoriální systém, tak také nedělají. Máte nějaký daňový ráj, například eh, německá, německý podnik tam může převést svůj zisk, aniž by zdaňoval dividendy. A Lucembursko, stejně jako všechny země G20 na OECD, a to mi řekl pan premiér, když jsme se v listopadu setkali, tak eh, Lucembursko je naprosto v souladu s tím, že je třeba toto ukončit. Řekl, že podporuje eh, rovné podmínky, to je mimořádně důležité, ale chce, aby se tak stalo. Tedy BEPS. Spravodajové ekonu, pan Niedermayer jako první. Děkuji, pane předsedo. Já vítám naše hosty. Já bych rád vyjádřil vděčnost za vaši práce v OECD a chtěl bych říct, že počítáme s vaší podporou. Obávám se, že se jednoho dne dostaneme k těm odborným otázkám, protože bez nich nemůžeme předkládat eh, efektivní návrhy. Ale možná, že teď nenastal ještě čas, takže budu hovořit obecněji. V podstatě řešíme jednu otázku, ale spoustu technik toho, jak velké podniky eh, se snaží platit menší daně. A tím pádem ale ostatní musí platit vyšší daně a s tím je třeba něco udělat. Nicméně problémem je to, že to je složitá otázka. Eh, nejde pouze o pravidla pro zdanění, ale jde o přesun cen, eh, práva duševního vlastnictví, eh, různý daňový základ a tak dále. A otázkou je, jak vyřešit tento složitý problém co nejefektivněji. Samozřejmě máme nějaká eh, právní omezení v EU, takže nejefektivnějším způsobem je eh, eh, podporovat transparentnost, spolupráce a výměnu informací, a to efektivním způsobem. A proto mám dotaz, v které oblasti si myslíte, můžeme dojít velmi daleko v těchto nástrojích a naopak jaká jsou jejich omezení. A pak za druhé, pravděpodobně bychom se měli zaměřit pouze na několik opatření, která budou nejúčinnější. Máme celou řadu řešení a doporučení. Kdybychom měli tedy neomezený výběr, tak jaké doporučení nebo jaké nejefektivnější řešení je podle vás nejlepší pro Evropu? Děkuji. Analýz Doc. Děkuji. Děkuji vám oběma za to, že jste dnes mezi nás přišli. děkuji opravdu také za všechnu práci, kterou děláte. Já mám tři stručné dotazy. Za prvé, zapojení rozvojových zemí do tohoto procesu. Jak už jste řekl, OECD se snaží zapojit některé z rozvojových zemí, byť v trochu pozdější fázi, ale každopádně chcete zapojit. já bych se chtěla zeptat na vaše stanovisko. Ehm, je to věc, která se řeší už dlouho, a sice OSN se snaží něco v této věci dělat, ale, a vy určitě podporujete, ale mohli byste v tom být konkrétnější. CBCR, už jsme o tom diskutovali dnes dopoledne, my to v parlamentu řešíme už velmi dlouhou dobu a doufáme, že CBCR bude rozšířeno na velkou část eh, velkých korporací nebo velkých podniků. A to je ještě větší tedy rozsah než v případě OECD. Je to v souladu? Pan Guria řekl, že eh, chcete dosáhnout většího dopadu, většího rozsahu v delším časovém horizontu. Takže je to souladu také s vámi nebo ne. A pak otázka eh, vícestranných nástrojů u daňových dohod. Eh, kdybychom měli vícestranu dohodu, kterou by se zrušily bilaterální dohody, tak to by bylo opravdu zajímavé. Ale mm, jsou identifikované nové daňové postupy, takže je potom třeba eh, ty úmluvy revidovat. Ale jak zajistit, aby ty dohody byly uzavírány, pozměňovány? Podíváme-li se na historii OECD a na to, kolik máme daňových rájů, tak spousta daňových dohod je uzavírána právě se zeměmi daňových rájů. Jak můžeme tedy zajistit, že tyto daňové ráje uzavírají daňové dohody s jurisdikcemi, které se nezapojí do těchto škodlivých postupů? Měli bychom mít širší eh, seznam takovýchto škodlivých postupů a řešit tam i některé veřejné otázky, aniž bychom ale eh, naráželi na některé právní problémy, které jsme řešili v minulosti. Děkuji za otázky. Omezení nástrojů se ukáže v praxi. A proto bude to prostředí BEPSu zásadní pro to, abychom mohli monitorovat to, co se děje, to znamená, co země dělají, abychom také zabránili více stranému zdanění, abychom zabránili chaosu, abychom zabránili eh, tomu, že země nebudou dost spolupracovat a že BEPS bude zachován. Ale dosáhli jsme bezprecedentní spolupráce protože země si uvědomily, že jejich svrchovánost je podkopána chováním některých jiných zemích a buď můžou hrát eh, negativní hru, nebo mohou naopak spolupracovat. Na omezení nástrojů bude záveslet na tom, zda se nám podaří udržet tuto míru spolupráce a v této věci EU může hrát klíčovou roli. Takže je důležité, abyste zajistili jednotnost. Jaká jsou nejúčinnější opatření všechna budou opatření, pokud půjde o celý balíček. Ale riziko je, že um, vyřešíme jeden problém, ale jiný naopak zůstane nevyřešen. Protože pak by šlo vlastně o přesunutí toho problému a procházelo by k přesouvání zisku. A proto je to ucelený plán. Nejde o 15 opatření, protože bychom měli nějakých 15 představ, ale protože si myslíme, že fungují jako celek. Děkuji za otázku k zapojení rozvojových zemích. Já si myslím, že jde o celosvětovou otázku, která potřebuje celosvětové řešení. Spolupracujeme výborně s OSN. OSN jsme pozvali jakožto pozorovatele do OECD už v roce 2012. Máme eh, úzkou rozsáhlou spolupráci, připravujeme summit eh, k rozvoji a financování a v této věci je důležitá účinnost a to, abychom Eh, něco dělali, aby se věci realizovaly, aby se věci děly nyní. Je třeba zajistit efektivnost, aby opravdu se věci děly. Eh, máme více než 12 rozvojových zemí, které se zapojily a potom tady máme Argentínu, Brazílii, Jižní Afriku, Indii, Čínu, Indonésii, a e, země G20, které nejsou e, součástí OECD, ale jsou zapojeny do tohoto projektu. Takže z OECD e, a z G20 je to 90 zemí EU. A máme strukturovaný dialog se Světovou bankou, IMF a tak dále. Máme také podporu vás. A myslím si, že náš dosah je celosvětový a OSN nám může pomoci identifikovat skutečné problémy rozvojových zemí. A není to až tak BEPS, ale spíše otázka kapacit. Naše spolupráce je tedy rozsáhlá a v této věci hraje důležitou roli OSN, se, kterou, se kterými výborně spolupracujeme. CBCR, tedy eh, podávání zpráv podle jednotlivých eh, zemí, zatím se to omezuje na podniky, mezi 700 tisíc a 50 e, miliony eur. To je obrat podniků, které spadají do této kategorie. Musíme nějak začít, takže začínáme s tou největší skupinou, kde jsou největší problémy a postupně se to bude rozvíjet. Ale jestliže budeme mít závazek všech, e, kteří jsou zapojeni do tohoto BEPSu e, programu, tak cílovým datem je 2020. Uvidíme, zda se to rozšíří, nebo zda budeme měnit pravidla, to prostě bude záviset na tom, jaké budou naše zkušenosti. Není to snadné, Brazílie, Indie, Čína, evropské země, tak eh, ty mají vysoké nároky a na druhou stranu některé země jsou zdrženlivější. Ve hře jsou nadnárodní společnosti, postoje jsou tedy různé, ale všichni jsme se shodli na tom, že chceme, aby se věci děly. Jde už o rok 2016 a 2007, to je v podstatě zítra. Pak eh, daňové dohody. Máte pravdu, Jde o opatření proti zneužívání, které bude zapojeno do, zašleněno do daňových dohod. Nechceme, aby docházelo k tzv. treaty shopping. A k tomu potřebujeme politickou dynamiku a podporu. A v této věci nám obrovsky pomáhá G20 protože říká, očekáváme, že se zapojíte a pokud tak neučiníte, tak je zapotřebí podávat zprávy, je potřebí provádět monitoring. A je vidět, že došlo ke změně. Bertoluke. Budu mluvit německy. Nejdříve chci poděkovat za slovo a děkuji také našim hostům zástupcům OECD. Myslím si, že jde o dobrý, slibný projekt. Doufám, že bude úspěšný, že ten úspěch bude takový, jaký očekáváte, ale nejsem si jist tím, zda optimismus, který teď vyzařujete, je skutečně odůvodněný. Souhlasím s vámi, že je důležité, abychom měli rozsáhlá opatření, je zapotřebí vyřešit ty nedostatky, ale nelze podceňovat ehm, inovativnost těch, kteří se vyhýbají daňovým povinnostem. Budou hledat ehm, nové mezery, nové možnosti a jsou opravdu motivováni. A možná, že vy víte ještě lépe ehm, na základě svých znalostí z OECD, že tomu tak je. To znamená, jak potom zjistíte, zda jste byli úspěšní. A kdy si myslíte, že to již uvidíte, že opravdu ten projekt byl úspěšný? Budete mít možnost něco poté ještě vylepšit? Předpokládáte nějaké postupy, které by pomohly identifikovat, v jakých oblastech očekávání naplněna nebyla? Například, Existují nějaké jiné aktivnější nástroje, než to, co navrhujete nyní? Tak, abychom zjistili, jaké další cestičky si hledají podniky pro eh, daňové úniky. A zda není možné stanovit nějaké stimuly, motivy v případě, že Eh, daňové orgány mají podezření, že se rozvíjejí nějaké nové techniky pro daňové úniky, tak aby byly motivováni k tomu se obrátit na vás nebo na jiné země, aby byly identifikovány ty incidenty, aby byly ověřeny eh, ty nové inovativní techniky s cílem daňových úniků. To znamená, máte nějaký follow-up, nějaké pokračování vaší strategie a předpokládáte nějaké vyhodnocení? Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Kolegové, prosím, omezte se na minutu a půl. Sophie Intveld. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se o stručnost. Na základě toho, co říkal pan Luke, musím konstatovat, že jsem optimistka, ale mám trochu dojem, že v celém tom balíčku máme jednu slabinu. A to slabinu, kterou nevyřešíme. A to je problém závazku a politické vůle, protože cokoliv my tady vymyslíme, tak pokud členské státky, státy berou zpět své závazky, když přijde na skutečné schvalování a implementaci legislativy, tak je to skutečně na nic, protože celý ten systém je pouze tak silný jako jeho nejslabší článek. Vy jste říkali, že EU je jednotná skupina zemí. No, Snad máte pravdu, ale já si nejsem tak úplně jistá, protože jsou zde některé státy, které sice mluví o spravedlivém zdanění, ale zároveň požívají nebo si myslí, že požívají výhody toho nevyrovnaného daňového prostoru. Takže jaké máte vy dojmy z debat v OECD, co se týká závazků členských států, jednak co do schvalování legislativy a jednak co do její implementace? A za druhé, já si myslím, že vlády vždy budou jednat pod tlakem veřejného mínění. Je velice důležité, aby veřejné mínění spočívalo na faktech. Já jsem z Nizozemska, eh, my jsme měli jednu tady zprávu, kde se o Nizozemsku mluvilo jako o daňovém ráji a eh, všechny to rozlítilo, protože tak vnímání být nechceme. Takže ono je eh, hezké dávat informace veřejnému mínění, ale ty informace musí být pravdivé. Chci se zeptat, jestli máte v plánu další zprávy o dopadech, o nežádoucích dopadech problémů, o kterých zde diskutujeme. Děkuji. Děkuji. Miguel Viegas. Dobrý den. Eh, já bych se chtěl vyjádřit ke kritice o tom, co způsobilo tu současnou situaci. Ten proces koncentrace bohatství, toky kapitálu, kapitálu vytváření daňových rájů, to jsou všechno věci, které nás dovedly až do současné situace. A to mě přivádí k otázce, která zní následovně. Ehm, můžeme oponovat eh, současné moci, eh, můžeme se nějakým způsobem postavit těm nadnárodním firmám, které své zisky převádějí jinam. Můžeme omezit nějakým způsobem jejich roli a manevrovací prostor. Myslím si, že v tom eh, je to řešení Určitě tady byla řada skrytých skandálů, kterých se veřejnost nedozvěděla, pokud nebude mít možnost se dozvědět z tisku o tom, co některé podniky podnikají, tak veřejnost o tom nebude vědět a ten systém zůstane stejný. Takže otázka, která v té souvislosti vystává, jsou to ty vlády, které tento systém eh, vytvořily a teď se snaží eh, brzdit reformu a zabránit tomu, aby vycházely Eh, na jeho další informace. Vezmeme si velké tabákové firmy, které se velmi bránily zveřejnění informací o rakovině plic. Já si myslím, že podobně to funguje i eh, tady, v této oblasti. A tehdy došlo eh, k případům zatajování informací, ale já bych teď chtěl slyšet nějaký pozitivní návrh, který by mohl bez tomu, že vznikne veřejný tlak na to, aby se zaváděly účinné reformy. Jde také o daně z rozvojových eh, zemí. To jsou země, které jsou chudé a které přicházejí o miliardy, eh, protože ty firmy své zisky přivádějí nám, které by přitom mohly využít na rozvoj. Jak je můžeme nejvíce pomoci? A také jak zajistit, aby celý ten proces, který teď se začíná rozbíhat, nebyl zaměřen proti něm, ale aby je bral do úvahy. Eh, mohlo by se to týkat například těžařského průmyslu, velkých zemědělských eh, firm, ale dalších oblastí. Dochází například k různým manipulacím cen, eh, k tomu, že se účetně snižují zisky a Informace o tom se těžko zjišťují. V každém případě bude potřeba tyto státy zapojit do celého procesu. Thank you, chair. Uh, are we... Děkuji vám. Eh, jsme příliš optimističtí? Možná ano, ale je to součást naší práce. Je potřeba přesvědčit firmy, že toto skutečně se děje. Já si myslím, že oni přesvědčení jsou, mění své chování a vidíme to v Evropě i v USA. Myslím si, že ze strany členských států máme politickou vůli. Všech zemí, všech, eh, všechny země G20 a všechny země OECD a všechny země eh, různých dalších regionů se spojují a říkají, že dvojí nezdanění, dvojí zdanění není přípustné. Všichni víme, že toto není udržitelná situace. Není možné navyšovat daně na práci a nemobilní faktory produkce, a najednou zjistit, že některé subjekty si snižují daně ne proto, že to odhlasuje parlament, ale proto, že máme v mezinárodních účetních standardech různé mezery, které tyto firmy využívají. A proto máme tu politickou vůli. Máme zde e, různé druhy ekonomik. Samozřejmě máme malé otevřené ekonomiky, které nechtějí posilovat pravidla, protože je to asi zasáhne. Máme jednu zprávu z Nizozemska, to je zpráva vlády, která říká, že mezi 8 a 12 tisíci firmami eh, odchází z Nizozemska a hledají lepší daňové podmínky jinde. To je zpráva oficiální eh, nizozemské vlády. Nicméně tedy my teď máme alespoň ten minimální závazek bojovat se zneužíváním smluv, takže politická vůle zde je ten systém nebude jen tak silný jako nejslabší článek, protože my poskytujeme zemím, které chtějí hájit svůj daňový základ, nástroje, kterými toho mohou dosáhnout. Takže nemusíme mít souhlas těch daňových rájů, ale země, které chtějí hájit svůj daňový základ, budou mít k dispozici nástroje a budou to moci dělat. Jenom je potřeba zajistit, aby to probíhalo koordinovaně. Máte pravdu, že veřejné mínění může být často velmi kritické. Soukromý sektor Eh, chceme, aby e, mohlo existovat plánování, aby mohl existovat výhled do budoucna, ale nesmí to být biznis. znamená, že si najmete kouzelníka, který vám zajistí to nejlepší, co je na, na trhu. Samozřejmě nechceme mít to daňové plánování, které bude nejvíce navyšovat profity. My jsme samozřejmě vybaveni informacemi eh, všech zemí G20, máme to, čemu říkáme agresivní systém pro daňové plánování, máme systémy pro sběr dat a všechny závazky v rámci BEPS budeme monitorovat. Tomu říkáme post-BEPS environment, to znamená implementace a monitoring, aby se zajistil dopad. A pak, když dopad nebude, budeme to muset říci politické úrovni, která přijme další rozhodnutí. Děkuji, Eva Žolí. Děkuji, pane předsedo. Pane Gerio a pane Paskale, Salmonsi, děkuji za vaši přítomnost. Eh, Zařada poslanců v tomto sále chce na vaše bedra eh, složit odpovědnost za boj proti daňovým únikům velkých firm. Ale přesto, eh, a přesto, že mám pro vás velký respekt, si myslím, že kroky OCD také představují část problému, protože vy v podstatě uznáváte určitou fixaci s různými eh, pobočkami, které jsou vytvářeny na různých eh, místech světa jenom s tím cílem, aby se snížil daňový základ. Vy chcete bojovat proti eh, těmto praktikám tím, čemu se říká arm's length principle, ale jak můžeme vůbec hovořit o nějakém normálním zdanění, když více než 90 zisků eh, těchto firm se vytváří v rámci eh, velkých koncernů. Víme, že také právníci jsou eh, těch právníků, kteří je zastupují mnohem více, než kdy budeme mít moci zaměstnat my. A proto vás se zeptat, nemáte pocit, že nejlepší způsob, jak bojovat proti erozi daňového základu, tím, že Eh, zabráníme tomu, aby tyto firmy se svobodně volily eh, tyto daňové přesuny eh, mezi různýma pobočkami. A mám tím na mysli například společnost, která se vytvořila pobočku v Liberii, která zaměstná 100 lidí a která tam přitom vykazuje značnou část toho zisku. A proto mě také zajímalo, jestli ty bilaterální dohody, které eh, OECD slibuje už několik desítek let, eh, aby zabránili dvojímu zdanění, by mohly mít lepšími eh, nástroje, které by zabránily tomu nulovému zdanění. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zástupcům OECD. Já si myslím, že tuto argumentaci bychom měli brát pro to, co je. Je to válko, válko za spravedlnost. Víme, že tady jsou ve hře obrovské zájmy. My jsme viděli, jaké jsou zájmy bank, viděli jsme různé skandály, kdy banky padly, jsou tady zájmy členských států. Ehm, Zeptejte se pana komisaře Junkra, ví dobře, o co jde. A ví také, jaká je politická vůle. A nedaří se spolupracovat, ať už je důvod jakýkoliv. Ale ten důvod je jasný, je to prostě eh, chamtivost. Ehm, členské státy žijí z tohoto a na mezinárodní frontě je mnoho podniků, které prostě můžou podepsat šek a, a mm, zakročit do uh, zájmu zemí G20. Takže je zapotřebí obrovská spolupráce mezi členskými státy, abychom pochopili, kdo je na naší straně a kdo ne, aby jsme měli tým, který bude fungovat. Jinak je zbytečné, abychom o tom nekonečně hovořili. Teďka konkrétnější otázky možná mi odpovíte. Eh, v doporučení jsem si všiml, že Evropský parlament dosáhl to zveřejňování zpráv eh, CBCR, eh, ale je jasné, že to má být eh, důvěrné, to znamená, nebude to zveřejněno novinářům nebo veřejnosti a tak dále. Ale pak by to byl opravdu velký krok zpět, pokud jde o transparentnost a daňovou transparentnost v EU. A pokud jde o návrh OECD nahradit mezivládní organismus pod vedením OSN, abychom to řešili na globální úrovni, ale já si myslím, že musíme opravdu pochopit, kdo je s námi, kdo je proti nám, abychom se sebe si nenechali dělat legraci. Kapel. Děkuji, Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma pánům z OECD za iniciativu PEPS, za iniciativu eh, boje proti erozi daňového základu. Myslím si, že to je důležitý krok proti agresivnímu daňovému plánování a tak dále. Vaše iniciativa jde ruku v ruce s akčním plánem Evropské komise pro boj s protidaňovými úniky a daňovými podvody. My tady hovoříme o daňové transparentnosti. I vy jste říkal, že transparentnost je jedním ze základních pilířů iniciativy BEPS. Komisař si nám zrovna včera řekl, že do června připraví detailní akční plán k otázce zdanění podniku. K vašim návrhům PEPS a jejich implementaci na úrovni EU a členských států. Já si myslím, že ty projekty musí být v souladu s evropským právem. Jedna aktuální studie PricewaterhouseCoopers říká, že zejména u hybridních finančních nástrojů a hybridních entit se objevují ehm, podvodné praktiky, které eh, se využívají jako obchodní výhody. Já se chci zeptat, jakým způsobem se zajistí kompatibilita s právem EU v této oblasti. Chci se zeptat, zda pak tento program bude konkretizovan pro jednotlivé členské státy, aby se zajistila dostatečná eh, supervize toho, že při implementaci tohoto balíčku v jednotlivých státech nebude porušeno evropské právo. Musíme zohledňovat konec konců také otázku digitální agendy a digitálního trhu. To je velká oblast potenciálního trhu. Eh, chci se zeptat, zda se bude rozdíl, činit rozdíl mezi digitální a negitální ekonomikou. Vy jste řekli, že ne. A eh, chci se tedy zeptat, zda existuje nějaký plán o poradenství s komisí a tak dále, jestli máte zkrátka něco konkrétnějšího k tomu, jak ten plán bude postupovat. Děkuji. Děkuji, eh, pane předseda, budu hovořit francouzsky, protože otázka byla ve francouzštině. Chtěl bych poděkovat Evě Žoli za to, že tu otázku položila. Mohu na to odpovědět velmi stručně. Ano a ano, ano, jde o to, jak zakázat tyto daňové struktury, pokud eh, se umistují do těch daňových rájů, kde se <clears throat> nic nevyrábí, protože víme, že eh, eh, jde o snahu, jak eh, danit tyto příjmy tam, kde se ta hodnota vytvoří. Ten princip arm's length je sporný, různě ekonomové ho kritizují, my jsme pragmatici, my <clears throat> ho neprosazujeme, ale je to určitý princip, <clears throat> a nemůžeme přejít eh, na nějaký jiný, protože ty náklady na transakce by byly obrovské a nepanuje zhoda o tom, co by ten princip mělo představovat. <clears throat> Stejně tak nepanuje zhoda v tom, že by se harmonizoval výpočet daňového základu pro e, právnické osoby. E, takže dokud nepanuje zhoda, tak není možné na ten nový režim přejít. E, a pokud tedy máme nějaký režim a nemáme nový, tak musíme se snažit zreformovat aspoň ten, který máme. <clears throat> Chceme eh, zabránit praktice dvojího nezdanění. Chceme vytvořit nějaký minimální standard eh, boje proti těmto praktikám. Těm standard byl vytvořen, je předmětem eh, koncensu shody a teď je potřeba aplikovat <clears throat> tak, aby všechny ty státy, které přistoupily k této dohodě, už eh, neumožňovaly to, že by se někdo vybíral tam, to, kde bude chtít vykazovat tyto eh, zisky. A co se týče těch zpráv k jednotlivým státům, <clears throat> Víme, že to pramení z doporučení G20 a OECD. Otázka, jestli měla, jestli to je krok zpátky. To ne, hodně zemí o to usilovalo už několik desítek let, ale eh, k ničemu nedošlo. A díky projektu BEPS, nebo kvůli projektu BEPS, jestli chcete, eh, který začal eh, v roce 2010, došlo k vykazování těchto informací za jednotlivé státy o obratu, zdanění, počtu zaměstnanců, aktivech eh, těch velkých nadnárodních společností. Samozřejmě že teď jsou tyto údaje mnohem větší nebo objemnější, než tomu bylo v minulosti u některých eh, rozvíjejících se, ale i rozvinutých zemí. Já samozřejmě chápu, že totální transparentnost znamená něco jiného a eh, eh, někteří požadují, aby všechny tyto informace byly také veřejné, nejenom k dispozici daňovým úřadům. Já vím, že vám jde hlavně o zvýšení transparentnosti, ale Eh, dnes je eh, možné, aby ty dohody byly uzavírány se Spojenými státy, s Japonskem a s některými evropskými státy a to je pouze na základě eh, zhody o těchto otázkách. A teď máme také podporu šéfů vlád G20, takže já se rozhodně nemyslím, že je to krok zpátky. Je to velmi významný pokrok, přestože chápu, že někteří mezi vámi by chtěli jít ještě mnohem dál. Ale je to proces a tak bychom to měli chápat a musíme respektovat Eh, že dochází k dohodám uzavřeným mezi suverénními státy. Eh, je to podle mě mnohem lepší než nějaká nekonečná debota, která k žádnému cíli nepovede. Otevírá se tím také okno dalšímu eh, pokroku. A proto si myslím, že je důležité, ano, podporovat uzavírání těchto dohod teď. Vsake hovořil o tom, že by ty dohody měly být kompatibilní s, evropskými legisl- s evropskou legislativou nebo s těmi evropskými e, svobodami pohybu. E, my ano, se to snažíme skoordinovat s Evropskou komisí a pokud například u těch hybridních produktů eh, dojde k upravení legislativy, tak ano, se to budeme snažit adaptovat. Já vím, že někteří říkají, eh, není to v souladu a proto to není možné aplikovat, ale eh, já si myslím, že různé advokátní firmy, které vydávají tyto posudky, mohou mít různé zájmy nebo skrývat za sebou různé investory. A teď k internetovému obchodování my jsme připravili zprávu je to, není to nic jiného než zpráva. Eh, my jsme také takový think tank, přestože náš generální na úvod říkal, že jsme hlavně do tank, eh, ale musíme si uvědomit, že digitální ekonomika je odlišná. Tady nemůžeme eh, vymezovat nějaká odvětví, která by podlehala jiným pravidlům. Musíme se na ní dívat jako na jeden celek. Možná, že by to bylo politicky eh, průchozí, bylo by to jednoduché vysvětlit eh, prostým lidem, ale ve skutečnosti by to nefungovalo. A to říká také ta eh, první část té zprávy a shoduje se na tom řada států. Druhý aspekt je to, že BEPS je ještě výraznější v rámci digitální ekonomiky, protože některé státy, některé firmy mají jinou kulturu. Víme, že některé tradičnější firmy jsou možná více střícnější k placení daní než ty novější firmy, které fungují jenom na eh, internetu. Opatření BEPS eh, týkající se například toho převodu zisku v rámci koncernu eh, by umožnili znásobit tu reakci na tato opatření. A vy jste za druhé hovořil také o DPH, což je jiná věc. My jsme sledovali to řešení, které bylo navrženo v rámci Evropské unie pro poskytování služeb eh, eh, digitálních. A doufáme, že do konce roku se nám podaří generalizovat tento mobil na eh, globální úrovni tak, aby bylo možné uplatňovat ty odpočty z DPH až do toho Eh, bodu, toho finální, té finální spotřeby. A potom jsou tady státy, kterým vadí, že ty velké internetové farm, firmy eh, mají obrovské zisky, většinou jsou to firmy, které eh, pocházejí ze Spojených států, ale ty zisky vytvářejí také v jiných rozvinutých zemích a tam se to nedaní. Ale jsou to tady často evropské farmy, které tam vadí a kolikrát ty, eh, eh, jsou to firmy, které mají hodnotné značky. A paradoxně ty státy potom nechtějí, aby ty prostředky, které kolikrát přicházejí z rozvojových zemí, kde platí eh, spoustu za právě tyto značky, jsou to často luxusní značky, tak ty Eh, by chtěli, aby ty příjmy byly zdaněny u nich doma a ne tam, kde eh, ty peníze byly utraceny. Ta debata je velmi složitá, myslím si, že ji není možné zredukovat jenom na to, že má pravdu jeden nebo onen. Eh, jsou to diskuzi, které musí pokračovat. I rozvojové státy mají na to věc jiný pohled než ty státy, které tam vyváží kapitál. Eh, musíme si uvědomit, že ta digitální ekonomika je dobrý výchozí bod pro to, abychom se naučili inteligentním způsobem strukturovat eh, zdanění a abychom také brali do úvahy postavení rozvojových států. Eh, now we have the following problem. We can have, Teď máme následující problém protože nás bývá pět, maximálně deset minut, kde tady ještě máme tlumočníka, máme tady řadu zájemců o slovo těm eh, můžeme dát slovo pouze, pokud eh, ty otázky eh, dáme mm, do jednoho bloku a z nich maximálně každá otázka bude moci zabrat jednu minutu. Já vám říkám otevřeně, že po jedné minutě vám slovo odeberu, protože jinak nebude čas na závěrečné zhrnutí. Danita Hübner má slovo jako první. Moje první otázka je, jestli vidíte nějakou úroveň harmonizace, kde by mohlo dojít u výše zdanění. A potom bych chtěl upozornit na paradox mezi eh, které existují tím, že některé národní státy eh, mají režimy, které potom vedou k narušení hospodářské soutěže. Takže co by mělo, být, eh, co by mělo mít přednost? A včera komisař Moskoviči hovořil o tom, že by měl existovat vnitřní trh, anebo že by tady měla existovat určitá míra daňové konkurence. Oli Ludvigson. Děkuji. Zazněla tady kritika procesu BEPS, iniciovaného OECD a to, jaký to bude mít dopad na rozvojové státy. Někteří říkali, že by to dokonce mohlo mít negativní dopad na tyto státy. My jsme nedávno hovořili o opatření, která by to měla řešit. Mě by zajímalo, jak eh, to zohledníte a jak eh, budete usilovat o to, aby ten eh, proces BEPS byl prospěšný i pro ty státy, které jsou mimo OECD, protože tady jsou daňové zprávy, které nemají nekonečné zdroje a které Eh, eh, nemohou konkurovat zdrojům, které mají velké nadnárodní společnosti. A jak eh, bychom jim tedy mohli nabídnout nějaké nástroje, které by jim umožnili se postavit těm velkým firmám? Děkuji. Já přeskočím dvě otázky. A chtěla bych vám položit eh, následující. Slovensko v roce 2004 zavedlo plošnou daň. Tím došlo k výraznému snížení některých daní, dokonce ke zrušení některých. Je to daně z dědictví, daně z dividend a tak dále. Daňový systém byl zjednodušen, došlo k přechodu od eh, přímých k nepřímým daní, ale eh, mnoho členských států protestovalo proti této daňové konkurenci ze Slovenska. Co si o tom myslíte, o tomto konkrétním příkladu? Je to přístup, který by tady měl být uplatňován v Evropské unii nebo ne? Ramon Charegue? Děkuji. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši práci a zajímalo by mě, jestli OECD, kromě veškeré té technické a politické práce, dělá něco pro to, aby vzniklo jakési nadnárodní, nadnárodní daňový orgán. Nebo orgány. které by se mohly, které by měly stejnou legitimnost jako jiné mezinárodní organizace, jako například OSN. Například eh, by eh, mohl tento daňový orgán pracovat na zdanění emisí CO2. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že eh, celá tato problematika s těmi daňovými manipulacemi nebude mít velký dopad, protože se to týká jenom těch velkých eh, společností, ne těch malých firm. Ty jsou přes hraniční v každém případě a ty daňové eh, praktiky tedy nutně musí být také přes hraniční. Mě zajímalo, jestli v OECD a také jinde by neměli eh, přemýšlet o tom, že by vznikl právní statut eh, nadnárodní firmy, eh, tak aby eh, na základě toho bylo možné mít nějaký spravedlivý a transparentní systém zdanění těchto firm, aby už nedocházelo k některým extrémním praktikám. Darius Rozaty? Yes, I'd like to raise the point. Já bych chtěl pozornit na daňové podvody v oblasti DPH. Ukazuje se, že eh, dochází k nárůstu těchto eh, podvodů. Velmi často jsou to takzvané karuselové podvody, kde se vytvářejí fiktivní společnosti, které jako kdyby provádějí fiktivní transakce Kolikrát eh, tyto podvody mohou přesahovat až 1% HDP. Eh, my eh, jsme zavedli určité mechanismy, které by měly vést k větší daňové kázně, jako je například obrácené zdanění. Ale mě zajímalo, co si o tom myslíte, jak je nejefektivnější prostředek bojovat proti tomuto jevu. Děkuji, Ana Gomez, na závěr. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli zahrnujete také perverzní daňové amnestie mezi těmi škodlivými daňovými eh, režimy. Měli jsme například najít některé daňové amnestie v Portugalsku v posledních letech, které byly provedeny eh, v rámci záchranného programu, které umožnily, aby lidé legalizovali eh, své prostředky, které měly ve Švýcarsku nebo na Kamenských ostrovech. A mm, přitom byla zachována důvěrnost, což je obrovský skandál v okamžiku, kdy se žádali velké oběti a zvyšovaly se daně eh, běžným občanům. A potom by mě zajímala další otázka. E, eh, takzvaných svobodných přístavů, kde také dochází k daňovým únikům a vyvíhání se vlastní daní. E, a to by měla být Švýcarsko, Lucembursko, zajímá mě, jestli OECD s tím něco dělá. Já jsem Tamans. Ano, já to musím říct velmi stručně, protože mám málo času. Harmonizace daní to rozhodně není eh, na, v agendě OECD, možná, že EU se tím zabývá, ale my ne, to není naše kompetence, my eh, respektujeme svrchovanost eh, států také, které spolu netvoří jeden zeměpisný celek, takže ta harmonizace tady nepřichází v úvahu a nevidíme tady nějaké úsilí, které by vedlo tímto směrem vzhledem k tomu, že my jednáme na základě daňové svrchovanosti. Ano, je tady určitý paradox, že to by to mohlo eh, vést k různým eh, perverzním efektům. A my si nemyslím, že by to mělo být k harmonizaci, ale k jakési regulaci, tak, aby nebyla podkopana nominální svrchovanost něč, zase někoho jiného, ale aby eh, ty státy spolu spolupracovaly snažili se dosáhnout nejlepšího možného výsledku, spíše než aby se vzájemně škodili. Nevím, jak by mohla být negativně ovlivněna práce na BEPS ze strany rozvojových států. Rozvojové státy jsou ovlivněny tímto eh, jevem, že dochází k erozi eh, eh, daňového základu. Možná, že to je menší v případě rozvojových států, ale musíme si uvědomit, jaký je ten latentní dopad, protože rozvojové státy mnohem více spolehají na přímé daně, zejména na daně z právnických osob a velmi často Je to třeba jeden, jedna velká nadnárodní firma, která platí až 20 rozpočtu daného státu. UNKTA o tom pátek zveřejnila velmi zajímavé informace. My se těšíme na další práci v tomto kontextu. Generální tajemník ještě spustí další fázi. Jsou to tzv. daňoví inspektoři bez hranic, kteří by měli pomoci těmto zemím eh, se vypořádat s touto otázkou. Slovensko skutečně v roce 2004 zavedlo eh, plošnou daň, přešlo k eh, zdanění nepřímému zdanění, eh, tak tomu skutečně bylo. My jsme k tomu také zveřejnili zprávu. Ta zpráva byla před několika týdny zveřejněna, takže se tam můžete podívat. Ale ano, dochází k daňové konkurenci v tom problém není. Ten problém je v tom, že ta daňová konkurence probíhá na základě nulového zdanění tam, kde se žádná hodnota nevytváří. Znamená, že se zisky převádějí eh, někam jinam eh, s cílem vyhnout se daní úplně. My rozhodně nechceme bránit státům, aby snižovali svou míru zdanění. Musíme se také uvědomit, eh, že daň příjmu právnických osob není úplně nejinteligentnější způsob, jak podpořit eh, hospodářský růst. Takže by bylo potřeba najít nějaký rozumný systém. A ještě k automatickým měně informacem. Také eh, o eh, možnost získávat informace od banky. Tady se nabízí možnost, jak dotečně zdanit příjem. Daňové podvody v oblasti DPH, to je obrovská oblast, je to velká výzva Evropská unie Eh, na to reaguje docela efektivně. Eh, my bychom to rádi rozšířili, tento přístup i na jiné evropské státy. Daňové amnestie. Já myslím, že už eh, se o nich že se žádné nechystají. A teď, když přecházíme na automatický systém výměny informací a dochází k tomu, že Eh, firmy a jednotlivci přiznávají eh, daně, vzhledem k tomu, že od roku 2017 eh, budou ty informace z Singapuru, Švýcarska, Lucemburska podávány automaticky, kromě panami. tak se tady nabízí že ta příležitost, jak toho využít, tak aby daňové zprávy zdanily i tyto prostředky. A k další vaší otázce nejde tak ani o to, že by docházelo k vytváření nějakých hodnot na těchto místech, ale spíš se to, jak eh, zdanit eh, zlato, umělecká díla a my chceme zabránit tomu, aby tady nedocházelo k praní špinavých peněz Naši kolegové se tím zabývají. Já už jsem se setkal s lidmi, kteří mají na starosti, aby vyhodnotili to daňové riziko v těchto svobodných přístavech, ale to riziko praní špinavých peněz je určitě reálné, musí s tím něco dělat. Děkuji vám. Vy jste se zmínil o Panamě, což asi je velký problém. Pan Kuria? Thank you for your attention. Děkuji za vaši pozornost a také podporu. Držte se toho. Jde po, o pouhý začátek. Je to asi ta nejzrušující věc, která se mohla stát. Můžeme generovat růst a můžeme k tomu využít daně, tak abychom dosáhli lepší sociální spravedlnost, lepší vzdělávání, zdravotní péči, ale k tomu potřebujeme daně. A potřebujeme, mají-li být daně vybírány, tak eh, potřebujeme program BEPS, potřebujeme bojovat proti daňovým rájům a je to stále, stále reálnější. A když lidé uvidí, že dosahujeme pokroku, tak oni nevěřili, že bychom se mohli vůbec dostat tam, kde jsme nyní, tak možná, že začnou platit daně. A někteří naopak se snaží tomu bránit. ti, kteří nebudou platit daně, tak budou postiženi. Ale není to zaměřeno proti nikomu. Není to zaměřeno proti nadnárodním společnostem. Chceme zajistit, aby nebyly zdaňovány nadnárodní podniky několikrát a zároveň ale, aby zaplatili daně jednou. A potom musíme pečlivě vyjednat, kde tedy daně budou platit. Ale nechceme nulové zdanění ani dvojí zdanění. Prostě zaplatit daně jednou. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Merci, monsieur le directeur. Les applaudissements de nos collègues ont montré l'intérêt que nous avons pris à, à votre témoignage. Děkuji, pane předsedo, za slovo, za zájem, který jste projevili ve svých připomínkách. My eh, jsme v rádi slyšeli váš optimismus. někde ta spolupráce nebyla tak eh, úzká, ale vy jste také eh, ukázal, že zatím problémem ne dvojímu zdanění, a na tom se asi všichni zhodneme, je tady problém s tím zeměpisním zeměpisnou distribucí zdanění. A jde tedy o to, jaká kritéria eh, bychom měli stanovit eh, z pohledu technického, ale také politického. Je to obrovská globální debata a také v Evropské unii. V Evropské unii to eh, riziko je výraznější než jinde a to proto, že jsme také politickým společenstvím. Máme jednotný trh, máme jednotnou měnu, a solidarita je v jádru evropského projektu a v té současné situaci některé státy berou jiným daně a tím pádem i e, zaměstnání, pracovní místa. A možná, že v některých to, u některých témat jsme eh, <clears throat> průkopníky a eh, Jde také o to, jak podpořit rozvojové státy. I tady eh, by to mohlo mít velký eh, dopad například na boj proti klimatickým změnám. Alain Lamassur, thank you to all of you. <coughs> Děkuji vám všem. A říkáme někdy v Itálii eh, pesimismus rozumu a optimismus vůle. Budeme dále spolupracovat. Vrátíme se určitě k těm odbornějším, techničtějším otázkám. Ještě jednou děkuji všem za přítomnost.